liebe Kolleginnen Vážené kolegyně a kolegové, nejprve vám všem přeji hezké ráno za sebe. Než začneme vlastní schůzi, tak bych vás chtěla všechny požádat, abyste se <clears throat> zúčastnili minuty ticha. Dnes vlastně si připomínáme rok od eh, útoku zde v Bruselu, které přesně dnes, před rokem tedy, zhruba v tomto čase se odehrály v Bruselu. Takže prosím, eh, aby, abyste vstali ze svých míst a drželi minutu ticha. Herzlichen Dank. Děkuji. Dále bych chtěla informovat, že v 10 hodin před hemicyklem na pozvání předsedy se bude konat vzpomínkový akt a samozřejmě je na vás, abychom se toho krátce účastnili. V každém případě Budeme pokračovat v tomto čase ve schůzi. Nyní se dostáváme k bodu jedna našeho pořadu jednání a to je přijetí pořadu jednání. Máte nějaké návrhy na změnu, nějaká doplnění? Nikoliv, takže považujeme pořad jednání s Sabina. Já bych měla Mazek, když se bude hlasovat, bylo nám řečeno, že část v tom usnesení k sboru Solidarity ne, není odhlasován v nějaké formě ve výboře EMPL. Ano, potom o tom budeme hovořit, až se dostaneme k hlasování. Já k tomu potom něco řeknu konkrétnějšího. Tím se dostáváme k bodu 2, to jsou sdělení předsedkyně. Chtěla bych vás informovat o tom, že dnes máme tlumočení do francouzštiny, němčiny, angličtiny, dánštiny, řečtiny, španělštiny, portugalštiny, češtiny, eh, estonštiny, maďarštiny, eh, litevštiny, polštiny, slovinštiny, bulharštiny a rumunštiny. Kromě toho bude naše schůze jako vždy vysílána po internetu, webstreamována rozhodnutí koordinátorů ze 27. února 2. března jsme vám je poslali e-mailem a form, budou formálně schválena, pokud nebudou žádné námitky nebo požadavky na změnu. Lhuta tedy do 6. března. Nebylo tomu tak, nikdo jste nic nenamítali nebo neměli žádné žádosti, takže tímto bude tento zápis schvál. Považujeme tento zápis za schválený. Tím se dostáváme k hlasování. A první bod, který zde máme na pořadu jednání, usnesení k Evropskému sboru Solidarity. Poté, co předseda Juncker v září minulého roku eh, navrhl ten eh, Evropský sbor Solidarity a komise uvedla v život přípravná opatření, tak koordinátoři se rozhodli připravit otázku k ústnímu zpovězení s odpovídajícím usnesením po dohodě s koordinátory. Ta otázka byla formálně předložena 17. března a zaslán dopis předsedovi Tajánemu. který jsem v pondělí poslala s žádostí, aby konference předsedů zařadila přednostně eh, tuto věc na zasedání ve Štrasburku v Dubnu a všechny bych vás chtěla ještě požádat, zejména koordinátory, abyste ve svých politických frakcích eh, lobovali tedy za podporu, tak aby to v této formě prošlo. Jak víte všichni, komise v květnu by měla předložit legislativní návrh k tomu sboru Solidarity a všichni bychom eh, se shodli na tom, že je užitečné, smysluplné, tak abychom eh, ještě vlastně eh, předložili naše případné návrhy o změny, než komise předloží ten svůj legislativní návrh, abychom také jasně stanovili, co očekáváme od toho návrhu, zejména co se týká financování takovéhoto sboru solidarity, solidarity tedy. Ten dopis Mezitím tedy obdržel předseda Tajány, ještě vlastně nepadly žádné přísliby, co se týká časového harmonogramu. Všechno je teď vlastně tak trošku s výhradou jednání a rozhodování o Brexitu, tedy zejména spuštění jednání podle článku 50 což samozřejmě může ještě trošičku ovlivnit pořad jednání plenární schůze v, dub, v Dubnu tedy, ale jinak si myslím, že ta žádost nebo ten dopis došel a že by se parlament tímto měl tedy zabývat. Těm se teď se dostáváme k hlasování o tom usnesení z důvodu dobré spolupráce i s jinými výbory, zejména s výborem EMPL. Jsme předlož, jsme navrhli výboru EMPL, aby s, vlastně se zabýval některými body, tak abychom případně to mohli zapracovat, co se týká zejména působnosti výboru EMPL. Sdělili jsme to zavčas výboru EMPL. Včera odpoledne jsme tedy dostali určité návrhy od výboru EMPL já jsem, já vlastně jsem doufala, že se je budeme snažit vhodně zapracovat do toho textu, protože tam jsou určité body, které patří do výslovné příslušnosti EMPL. Ale dnes, včera večer a dnes ráno jsme se ještě dozvěděli, že ale ty návrhy nebyly odhlasovány ve výboru EMPL. To je tedy Samo to není samozřejmě úplně dobré, no ale samozřejmě výbor EMPL může ještě i na plenárce předložit odpovídající z, z, návrhy. Takže abychom ty příslušné části v té usnes, tom usnesení, tak jak jsou předloženy, to jsou ty šedě nebo žlutě vyznačené části, abychom je tedy zatím vyňali z toho textu, protože, jak jsem řekla, zatím nebyly odhlasovány a odsouhlaseny s výborem EMPL, takže my je také nemůžeme tedy v této situaci odsouhlasit a hlasovat o nich. Takže musíme se potom podívat na to, zda tedy budou tyto části navrženy ještě na plenárce, zda bychom je teda mohli zapracovat. Zjevně to není možné kvůli situaci v Empl, takže to navrhuji toto tedy. K dalšímu postupu bylo, měli jsme velmi dobrou spolupráci na té pracovní úrovni, konala se technická schůzka, kde tedy všechny ty pozměňovací návrhy byly projednány. Shodli jsme se, že je tedy zapracujeme do textu. Myslím si, že se to podařilo velice dobře, takže se domnívám, že je to teď velmi dobrý, vyvážený text, který jsme obdrželi a můj návrh by tedy byl, abychom ten text teď tak, jak je předložen, eh, celý tedy odhlasovali. Kromě těch částí výboru EMPL, které vyškrtneme nebo zatím tedy výjmeme z textu. Máte někdo nějaké námitky k tomu, abychom jmenovitým hlasováním teď odsouhlasili celý text? Nevypadá to tak, že byste někdo měli něco proti tomu? Takže budeme tedy jmenovitě hlasovat. Kolega, kost, kolegyně Kost právě řekla, že nemá svou hlasovací kartu. Dobře, takže budeme tedy váš hlas zvlášť tedy brát v úvahu nebo registrovat. Tím tedy zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže usnesení je velkou většinou schváleno. Děkuji ještě jednou všem frakcím, a všem, kteří spolupracovali na tomto usnesení za opravdu dobrou a velmi konstruktivní spolupráci a doufám, že vyšleme ten správný vzkaz tedy komisi a potom odpovídajícím způsobem na plenárce se to tedy potvrdí a uvede v život. Zvláště bych chtěla poděkovat ještě oběma Eh, Štefanu Manesovi a Líze ze sekretariátu, kteří opravdu se nesmírně snažili a vyvinuli velké úsilí, aby to byl opravdu dobrý text. Tak tím se dostáváme k dalšímu hlasování. To je naše stanovisko k provádění Evropského fondu pro strategické investice. Spravodajkou byla kolegyně Jill Evans. A Příslušné výbory jsou budget a ekon, které vlastně předsunuli své hlasování, posunuli tak, aby se mohli ještě do června dohodnout odpovídajícím způsobem. Takže my tedy budeme hlasovat o tomto stanovisku dříve, než bylo plán, Vlastně původní lhůta byla 28. února a lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů 3. 3. bylo tam 22 pozměňovacích návrhů k tomuto stanovisku. Zde bych také chtěla poděkovat všem zúčastněným za konstruktivní spolupráci. Nebylo to vůbec jednoduché. A chtěla bych se zeptat paní Evans, zda před vlastním hlasováním ještě chce něco říci. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, velmi eh, stručně, abych navázala na váš komentář o časovém harmonogramu. Eh, trošku to věci znesnadňuje, ale měli jsme vynikající spolupráci, takže bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům, a také eh, Darnu Nevilovi z sekretariátu a eh, zaměstnancům mé kanceláře. Myslím, že jsme skutečně eh, dobře spolupracovali a vytvořili kvalitní stanovisko. Děkuji. Vielen herzlichen. Ano, srdečně děkuji. Tím se tedy dostáváme také k hlasování a začneme pozměňovacím návrhem 1 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 3 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Kompromis 1 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 5 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 6 pro? Proti? zdrželi se. A to bychom asi měli zkontrolovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 7 pro, zdrž, pro proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 18 pro, proti, zdrželi se. No, tady to bylo těsné, takže to zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Aha, 12 ku 12, takže zamítnu to. 19. Pozměňovací návrh 19 pro. Proti. Strželi se. No, myslím si, že byl přijat, ale pokud chcete, tak můžeme zkontrolovat elektronicky. Takže za pozměňovací návrh 19 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Byl přijat. Pozměňovací návrh 20 pro, proti Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 22 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 21 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Teď se dostáváme ke konečnému hlasování o celém textu, jmenovité hlasování a zahajuji hlasování. Končím hlasování velkou většinou, 22 pro, jeden hlas proti, jeden se zdržel, byl text přijat a srdečně blahopřeji zpravodajce. Dann kommen wir, uh... a nyní se dostáváme k bodu číslo 5 dnešního pořadu. Tady jde o stanovisko našeho výboru k daní z přidané hodnoty ve vztahu ke knihám, novinám a periodikům a týdeníkům. Spravodajem je náš kolega Zdrojevský, kterému hned i uděluji slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení kolegové. Jedná se o velice důležité stanovisko a jedná se obecně o velice mm, významnou problematiku. Týká se to tedy eh, sazeb daně z přidané hodnoty, a je to výsledek více než desetiletého eh, boje, eh, pokud jde o elektronické publikace, knihy, eh, u kterých eh, chceme zavést tedy sníženou sazbu DPH. Tento návrh je součástí takového širšího balíčku a jde o to, aby se podařilo harmonizovat ustanovení v oblasti DPH v rámci digitální ekonomiky. V Evropě jsou dvě země, a především Francie, eh, které nesouhlasí, eh, pokud jde o eh, sazbu DPH v rámci tedy digitální ekonomiky a publikací, jako jsou knihy a tak dále. Probíhá celá řada sporů eh, u soudních instancí a my bychom rádi takto reagovali na očekávání celé řady zemí, které by rádi harmonizovaly a uplatňovaly tedy preferenční sazby pro eh, tento typ publikací eh, elektronických knih Například audioknihy eh, již eh, mohou využívat snížených sazeb DPH eh, a máme tady tedy rozdílný přístup. Nakládáme s nimi buď jako se zbožím nebo jako se službami. Členské státy by tedy měly mít možnost uplatňovat stejnou sazbu DPH pro elektronické i pro e, tištěná periodika. Jedná se o e, služby poskytované elektronickou cestou a měly by tedy podléhat specifické sazbě DPH. Eh, Jsme přesvědčeni, že tyto sazby by měly být harmonizovány a měli bychom eh, takto umožnit eh, členským státům, aby mohly eh, sazby DPH snížit. My jsme názoru, že se jedná velice dobrý návrh, naše stanovisko je pozitivní, předkládáme jen velice málo úprav či pozměňovacích návrhů a já bych rád poděkoval autorům a Eh, s potěšením mohu souhlasit eh, se všemi těmito návrhy, které dle mého názoru jdou správným směrem a máme tady šanci uzavřít celou tuto problematiku. Děkuji. Ja, vielen herzlichen... Ano, srdečně vám děkuji. To je skutečně eh, skoro nekonečný příběh, ale nakonec možná vše dopadne dobře v skutku, myslím, nelze nikomu vysvětlit, proč za eh, tištěné noviny je nutno zaplatit nižší DPH než za noviny v internetu. Myslím, že to eh, prostě už neodpovídá době. Eh, je dobře, že tento návrh máme předložený. My jsme to už požadovali několikrát a proto doufáme, že i tento příběh dojde dobrého konce. Já bych eh, nyní eh, dala slovo stínovým zpravodajům. Eh, prvním je pan kolega Morgano. Děkuji vám, paní předsedkyně. Především chci poblahopřát zpravodaj Zdrojevskému za vynikající zprávu. Jménem frakce socialistů a demokratů podporují tento přístup, vítáme jej je to vyvážený návrh eh, komise a jedná se skutečně už eh, dávný návrh a přání Evropského parlamentu z roku 2012. To znamená, ten, kdo čte knihu nebo noviny, tak je přece jedno, na jakém nosiči, jestli je to na mobilu, počítači nebo papíře. Právě v moderním věku je důležité eh, toto zastaralé rozlišování eh, nechat stranou a preferenční úpravy pro takovéto produkty by měly odpadnout. Mám na mysli i mladé lidi, kteří využívají zejména digitální nosiče a obsahy jim je eh, potřeba zprostředkovávat eh, právě i eh, různé kreativní obsahy na doplnění jejich vzdělávání a šíření kultury. Existují nebo má to různé pozitivní důsledky, právě tato možnost umožnit členským eh, státům uplatňovat eh, nulovou anebo sníženou eh, sazbu DPH. Je to tedy lepší možnost šíření obsahu a nakladatelství jsou pak i nezávislejší na reklamě. Takže vítáme přístup zpravodaje. Máme pouze dva pozměvací návrhy, jednak k úvodnímu ustanovení a souhlasíme s ostatními. Frakce socialistů a demokratů podporuje návrh a návrh komise a je pro rychlé přijetí radou. Potřebujeme tady jednomyslnost a to bude asi další kámen úrazu. Děkuji. Děkuji vám a nyní má slovo kolega Lua. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já dnes mluvím eh, jménem eh, svého nového kolegy mm, Johna Proctua, který bohužel nemůže být dnes přítomen, ale já budu stručný především. Uh, Eh, děkuji panu Zdrojevskému za jeho práci a také za to, že eh, ve svých, nových, ve svých dvou pozněvacích eh, návrzích, ehm, zejména týkajících se ehm, osob s zrakovým postižením, byl tak prozíravý. My skutečně vítáme tento návrh. Členské státy pak budou mít větší flexibilitu stanovovat své domácí sazby DPH podle podle svých možností. Jediná věc, která nás trochu zneklidňuje, je tam, kde to může nebálně ovlivnit hospodářskou e, soutěž. Tam je zapotřebí se na to podívat ještě jednou. Děkuji vám. Kolega Ramon má slovo děkuji. I zelení podporují tento návrh a e, považují za velmi pozitivní, že se ubírá tím, tímto směrem, že tedy e, e, náklady na knihy a noviny v mediální síti budou sníženy a je dobře, že táhneme za stejný provaz. Ovšem vím, že na straně rady jednomyslnost nepanuje. Jak jsem se dozvěděl doma, Pokud parlament a komise budou ale táhnout za stejný provaz, tak máme, myslím, docela dobře, dobré šance. Kdyby bylo možné poukázat na to, že každá eh, země by měla mít vlastní úpravu. To by bylo dobře, ale navíc, kdybychom měli možnost ty náklady ještě více snížit, to by byl dobrý krok do budoucna, ale zase nemuž, nemusíme radu hned eh, zpočátku přetěžovat, proto se uspokojím i eh, s menším výsledkem. Děkuji, paní Bill. pardon, j'étais un perdu. Omlouvám se. Děkuji, paní předsedkyně. Návrh směrnice Rady jde dle mého názoru správným směrem, poskytuje větší svobodu členským státům, pokud je o stanovení sazeb DPH u elektronických publikací. Snížená sazba DPH u 5,5% ve Francii u knih byl velký úspěch, což umožnilo eh, rozvoj eh, ekonomiky v oblasti eh, těchto publikací. Eh, Národní středisko eh, pro knihy eh, poukazuje na to, že 91% francouzů čte knihy. A dobře je, že se to, by se to mělo stahovat i na elektronické knihy. Ve Francii je to od roku 2012 a velice jsme bojovali s Evropskou komisí, která nám vyčítala obcházení pravidel. My jsme spolupracovali s Německem, Itálií a Polskem a konečně eh, se eh, podařilo prosadit, že kniha je knihou bez ohledu na nosič. 22% francouzů eh, dle CNL čtou elektronické knihy. A nyní se již dostávám k návrhu stanoviska. Chci poděkovat zpravodaji za to, že v rámci pozměňovacích návrhů zdůraznil význam toho, že je třeba Eh, zohlednit i dostupnost eh, pro eh, handicapované osoby. Děkuji vám. Vielen herzlichen Dank. Děkuji vám. Vidím, že se hlásí další. Pan Čunčis, promiňte, neviděla jsem vás. Děkuji vám, Paní předsedkyně, i já bych chtěla srdeč, chtěl srdečně poděkovat zpravodaji za jeho úsilí. Ano, zdá se, že se tady snažíme řešit problém, který zaměstnává všechny členské státy a také všechny občany, kteří se snaží eh, využívat kulturních statků. Obecně řečeno, se jedná o obecný eh, jev týkající se sazeb DPH. V krizi je to obvykle odstrašující prvek pro zaměstnance, kteří eh, eh, nemají dostatek finančních prostředků, aby nějaký výrobek nekoupili. Ale faktem je, že je nutno zajistit, aby všichni občané měli přístup k knihám, ať už jsou na papíře nebo na elektronických nosičích. To by měla být naše priorita. A to také říká zpravodaj. A druhá poznámka z mé strany. Skutečnost, že sazby DPH budou Eh, postaveny eh, naroveň, budou tedy nivelizovány, eh, tak by to mohlo prospět i celému odvětví. Ale hm, tento problém zpravodaj samozřejmě vyřešit nemůže, ale bylo by dobře, kdyby to vedlo k snížení cen a dlouhodobě by to bylo samozřejmě dobré i pro občany. Zatím nemůžeme odhadovat, zdali se takovýto výsledek dostaví, ale dlouhodobě, myslím, s tím počítat můžeme. V každém případě bychom se měli postarat o to, aby sazby DPH byly sníženy i v případě uh, Eh, rádiových knih nebo nahrávek, tak, aby eh, producenti těchto vydání eh, mohli z toho vyžít. Děkuji. Děkuji, nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo. A chtěla bych tedy ještě se zeptat komise, zda se chce vyjádřit, zda tedy něco bych chtěla dodat, pan Frantini. Bitte, Sie haben das Wort. Yes, um, we... Ano, my bychom, bychom chtěli poděkovat zpravodaji za předloženou zprávu, eh, která podporuje iniciativu komise. Rádi bychom zdůraznili význam této iniciativy, která je provázaná eh, eh, s iniciativou DSM, V současné době se o iniciativě eh, jedná na radě a doufáme, že to bude brzy schváleno. Děkuji. Ano, děkuji zástupci komise. Chtěla bych ještě poukázat na to, že základ pro tento právní základ článek 113 eh, spočívá v tom, že parlament bude brzy konzultován a doufáme, že tedy to stanovisko eh, parlamentu vysle také silný signál radě, tak aby opravdu také co nejrychleji bylo dosaženo schody v radě. Ještě bych chtěla říci, že pozměňovací návrhy mohou být předkládány do 28. března v 11 hodin. Pozměňovací návrhy výjimečně mohou být pouze v angličtině podávány. To má co dočinění s těmi lhůtami poměrně napjatými, ale doufám, že to není nějaký velký problém. Proto musíme také pracovat s tou předlohou sekretariátu a nemůžeme používat ten systém AT4MN, ale ty odpovídající informace jste už obdrželi, anebo co nejrychleji je dostanete. Tímto bych chtěla tedy poděkovat za tuto rozpravu a za eh, stanovisko předložené zpravodajem. A přímo se nyní posuneme k dalšímu bodu a bodu 6 našeho programu, Tady jde, to, jde o úsilí EU v oblasti udržitelnosti. Spravodajkou je naše kolegyně Liat Riada, která ale bohužel dnes zde nemůže s námi být. A za ní pan Šoltes tedy nám představí tu zprávu, pan Šuntis, takže prosím, máte slovo. Kyria Proedre, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Tak jak eh, již tady eh, zaznělo, eh, náš kolega zpravodaj je na poštu pana Ginese, není tady a byla jsem tedy, mám za úkol přednést to jeho jménem. Budu se držet psaného textu tak, abych, aby se mi podařilo zohlednit stanovisko zpravodaje. Když, co se týče tohoto Eh, stanoviska. My eh, si oba myslíme, že je to velice důležité téma. Je to jeden, jedno z nejdůležitějších témat pro náš výbor. Chtěli bychom eh, zahrnout celou řadu dalších aspektů do toho stanoviska, nicméně nebyl dostatek času a ona se proto rozhodla zohlednit především pět hlavních oblastí, které odpovídají pět Eh, pěti mm, odstavců nebo pěti částem, které jsou v tom stanovisku. Především eh, je to příprava udržitelné budoucnosti, eh, čelení sociálním, environmentálním a hospodářským problémům, přístup ke vzdělání pro všechny, celoživotní vzdělávání, to je také nedílná součást. Rovněž vítá schválení agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. A e, konkrétně tady cíl 4 e, OSN. Rovněž je tady i to, že cíle udržitelného rozvoje by měly být doplněny i cíly e, Evropské unie. V bodu 2 zde e, se pokazuje na to, že je třeba poskytnout adekvátní financování vzdělávacím e, centrům a institucím a zpravodajka vysvětluje, že v letech 2010 až 2014 investice do vzdělání byly e, sníženy v EU o 2,5 je třeba jasně říci, že pokud chceme dosáhnout ambiciozní cíle, musíme mít i ambiciozní financování. A taková osobní eh, poznámka země, které prožívají eh, úsporná opatření, eh, jako je naše země, velice dobře vědí, o čem paní zpravodajka píše, pokud jde tedy o snižování výdajů. Třetí bod. Abychom dosáhli stejnoměrné kvality vzdělávání a celoživotního vzdělávání je třeba mít eh, efektivní systém eh, vzdělávání. Eh, je třeba, abychom se zaměřili skutečně na člověka a na jeho potřeby a tímto způsobem se ubírali. Asi všichni budeme souhlasit s tím, že problematika vzdělávání a nových dovedností ta není pouze úzce provázána eh, s problematikou trhu práce. Rozhodnutí musí být eh, přijímána eh, nějakým globálním průřezovým způsobem, tak, abychom posílili osobní rozvoj osobnosti. Bod čtyři Využití strukturálních fondů a vytváření synergických efektů mezi eh, programy, jako je například Erasmus. Tyto synergické efekty eh, by měly umožnit eh, zlepšit a zmodernizovat vzdělávací a školící systémy. Je třeba především zabránit exkluzi ať již okrajových oblastí, venkovských oblastí. je třeba eh, zlepšit situaci v těchto, eh, v těchto oblastech. Rovněž je tady eh, přetrvávající problém nezaměstnanosti mladých. V některých zemích to dosahuje až 40 My v Řecku jsme bohužel šampiony, je to až 53 ale i v ostatních zemích ta situace je velice znepokojivá, a to v drtivé většině členských států Evropské unie. Je třeba podporovat programy na podporu eh, mladých, eh, iniciativy, eh, iniciativ mládeže, nicméně to zatím nestačí proto, aby se tento problém dařilo řešit a proto e, se ve zprávě navrhuje posílení e, programu rozvoje e, středisek pro vzdělávání. To je zatím vše. Děkuji za pozornost. Děkuji vám a nyní bych prosila o slovo stínové zpravodaje, ale jmenovitě jsou mi známi pouze dva z nich. Pokud se cítí být ještě někdo z jiných frakcí povolán, tak prosím. Ale nyní má slovo Julie Watt za frakci socialistů a demokratů. Petro, mohla bych se vyjádřit eh, o něco později, protože jsem zapomněla své poznámky a Julie musela pro ně zaběhnout, takže dávám přednost někomu jinému. Dobře. Takže se táží Madame Bill, jestli se chce vyjádřit. Děkuji, paní předsedkyně. Nepopiratelně jsou tam pozitivní body v tomto stanovisku autorky. Vítám eh, to, co řekl zprav zpravodaj ohledně rovného přístupu ke vzdělání i obyvatel ze vzdálených a venkovských oblastí. Jako příklad ve Francii za 30 let 11 jednotřídek, tisíc jednotřídek bylo otevřeno. 300 eh, až 500 ročně. Tady ta, to vylidňování se týká zejména venkovských oblastí a všichni vlastně směřují do měst a to je hrozba pro dlo udržitelnost, takže je naléhavé vlastně reagovat a v oblasti vzdělávání eh, zakládat tady ty školy pro, co se týká za iniciativ zaměstnanosti mladým, souhlasím s tím neúspěchem, o kterém hovořil zpravodaj, ale myslím si, že ta řešení musí být více předem už v oblasti profesní přípravy, učňovského školství a opatření, která bohužel jsou přijímána příliš pozdě, protože se jedná o udržitelnosti v tomto stanovisku, tak bych chtěla, aby tam byl bod o občanské výchově, občanském vzdělávání ve školách, což je zásadní pro udržitelnost mezinárodní komunity, takže navrhnu pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Děkuji. Děkuji. Takže Nyní doufejme, že připomínky už máte tady, takže prosím, Julie. Děkuji vám za trpělivost. V podstatě je to pro mě velmi důležitá věc. Já jsem byla studentkou rozvoje, než jsem se dostala do politiky, takže je to důležité téma pro mě. Já jsem spolupracovala s, eh, s, s organizací občanské společnosti CDG Watch. Ta se eh, zabývala právě udržitelným rozvojem. Nedávno, tedy v pondělí, jsem se účastnila konference v Manchesteru, e, která se také týkala udržitelnosti ve vzdělávání. E, takže moje pocity k této věci vycházejí z, z vlastní praxe. To sdělení eh, rozlišuje tři základní pilíře udržitelného rozvoje. Sociální, ekonomický a eh, environmentální. I když eh, jsou tam odkazy také na umění a kulturu, které mm, plní určité cíle, stále ještě není systémový a integrovaný způsob osob, eh, jimž také kultura přispívá k udržitelnosti zcela uznán. Návrh eh, připravený eh, mým kolegou neuznává klíčový přínos kultury k udržitelnému rozvoji. Vítám odkazy na vzdělávání, ale mám dojem, že to stanovisko zatím je ještě velmi nekompletní. Já spatřuji ještě jeden další pilíř udržitelného rozvoje, a sice kulturní. Kultura je hybnou silou jsou eh, změny chování ve vztahu k udržitelnosti. Je to eh, přístup, který eh, vychází z komunit nebo je zakořeněn místně v místních danostech, ale může být také globální a virtuální. Tady je e, zapotřebí e, skutečně e, přisoudit i kultuře velmi důležitý význam a přínos, který může mít k udržitelnému rozvoji. Tedy kultura je hybnou silou udržitelného růstu a regen, urbání regenerace a regionální i lokální udržitelnost má velký dopad na soudržnost budoucnost společnosti a blaho společnosti, je nutno zachovat eh, globální eh, perspektivu. Eh, mezi jednotlivými vrstvami rozvoje je mnoho synergií a ty je nutno brát na zřetel ze strany eh, politiků. A eh, proto Evropský parlament by měl pracovat na tématech SDG napříč všemi výbory. A jsem ráda, že náš výbor pro kulturu a vzdělávání nyní připravuje stanovisko k tomuto tématu. Když se uvažuje o budoucnosti udržitelnosti a v souladu s integrovaným a globálním přístupem, bych tam chtěla ještě zařadit zařadit témata jako eh, gender mainstreaming, účast dětí a mladých lidí na rozhodování práva menšin, role občanských společností, nevládních organizací, nutnost podporovat výzkum a shromažďování důkazů v této oblasti, zejména eh, zkoumání propojení mezi kulturou a eh, vědou. Musíme tedy opět kolektivně eh, přehodnocovat naše přístupy a e, musíme se e, také snažit opět e, získat zpět naše společné kolektivní prostory, tak aby se v našich obcích, městech, zemích žilo lépe, aby tam panovala větší spravedlnost a kolektivní duch a aby lidé naší planety byli na prvním místě. Děkuji. Děkuji, slovo má Helga Trüppel. Děkuji. Chci pouze eh, doplnit, že sdílím eh, ty zásadní body, které eh, nyní zazněly z úst kolegy Šuntise a Julie Watt. My jsme detaily už diskutovali několikrát v rámci kreativní Evropy, Erasmus+, plus udržitelných eh, cílů, ale nyní jde o to vše vlastně propojit a vytvořit globální strategii. Toto musíme zdůraznit, protože jinak je to pouze určité opakování, protože o těchto tématech jsme již mnohokrát diskutovali, není to nic nového z hlediska obsahového, ale nyní jde o to, abychom z toho vytvořili strategický přístup, abychom dali jasně najevo, že chceme skutečně všechno pokryt. Um, ehm, ale varuji před tím, abychom opakovaně dělali tež. To, myslím, není nejlepší způsob práce parlamentu, takže měli bychom zdůraznit nutnost toho komplexního strategického přístupu. Děkuji. Ano, děkuji. Já bych se chtěla nyní zeptat komise, zda chce se vyjádřit, pokud tady ne... A, máme zde ještě někdo se hlásí o slovo. Bogdan, děkuji Petro. Já jsem chtěl jen stručně vyjádřit připomínku, protože ve výboru pro rozvoj došlo nově ke konsensu. Budou také probíhat jednání s radou a komisí o tomto tématu. Maltské předsednictví také převzalo tento návrh, také považuje kulturu za jeden z prioritních, za svých tedy priorit. Takže bychom tedy měli sjednat o konkrétních věcech, jak to chápeme a moje připomínka jde směrem, jak řekla Julie, tak abychom v budoucnu tohoto dosáhli, tak nesmíme zapomínat na oblast kultury, ale musíme přesně definovat, jak v těchto oblastech bychom měli pracovat na dalším rozvoji. Vielen herzlichen Dank. Ano, děkuji. Nyní tedy se ještě obracím na komisi. Paní Deva nebo pan nebo kolega, kdo chce hovořit, tak prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, tady nebyly konkrétní otázky na komisi, Eh, takže bych rád tady poukázal především na to sdělení ze strany Evropské eh, komise z 22. listopadu loňského roku, kde jsme představili strategický přístup, eh, pokud jde o implementaci mm, cílů udržitelného rozvoje a jednotlivých úrovní. V tom sdělení hovoříme především o tom přístupu lepší regulace, Eh, chceme dosáhnout eh, toho, aby veškeré naše politiky byly kompatibilní s cíly udržitelného eh, rozvoje a s místo předsedou hovoříme o metodice, o tom nejlepším přístupu tak, abychom zajistili takový holistický přístup pro veškeré politiky a vyplnili ty mezery. Rádi bychom provázeli jednotlivé oblasti politik, včetně samozřejmě vzdělávání a kultury. Co se týče eh, případných dotazů na tento přístup, jsme vždy připraveni vám je zodpovědět. Děkuji. Děkuji. Nyní se obracím na zástupce zpravodajky. Jestli ještě tedy chce něco říci, takže prosím, pan, a po, pro, pokud možno nepříliš dlouho, pane kolego. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Přestože nejsem zpravodajem, jsem, tak bych nicméně chtěl říci, že zcela souhlasím s poznámkami kolegyně a myslím si, že ty připomínky, které jste zazněly ze stran kolegů, jsou nesmírně zajímavé a relevantní, takže abych shrnul tuto debatu, tak v podstatě řeknu jen jednu věc. Ty připomínky a e, pozměňovací návrhy, které, e, nebo žádosti o změnu. Samozřejmě zpravodajka se jimi bude zabývat a pochopitelně se pokusí zapracovat je do svého textu. Pokud jde o tu připomínku, týkající se určitých mezer v tom textu a to, že kultura tam není jasněji a výrazněji zmíněna v tomto návrhu stanoviska, tak jak jsem již řekl ve svém úvodním slovu, tak nedostatek času nám bohužel neumožnil eh, vhodnějším a podrobnějším způsobem se tedy zabývat tady těmito, všemi těmi cíly pro udržitelný rozvoj a také bych řekl, že priority zpravodajky, které jsem zde ve svém úvodu před chvílí představil, jsou spojeny spíše s se sociálně-ekonomickým rámcem v naší době a na evropské a světové úrovni. Takže to znamená vše, co souvisí s mládeží, se vzděláním, se školstvím, tak to závisí na stávající situaci a mm, konkrétním kontextu. Co se týká vlivu kultury a jejího pojítka s rozvojem, tak to samozřejmě je velice důležité a doufám, že se to podaří zapracovat, doplnit do toho stanoviska. Nicméně zpravodajka se rozhodla spíše, že uvede těch pět bodů, o které jsem prezentoval. To samozřejmě ne neznamená, že připomínky kolegů nemají žádnou hodnotu a že nebudou, že je kolegyně zpravodajka odmítne. Tolik tedy jsem chtěl k tomuto říci a samozřejmě budu informovat kolegyně zpravodajku o této diskusi, která podle toho odpovídajícím způsobem eh, upraví zprávu. Děkuji. Pozměňovací lhůta je 29. března ve 12 hodin pro pozměňovací návrhy a hlasovat ve výboru pro kulturu budeme 25. dubna. Ještě jednou děkuji. Nyní mám obzvláštní potěšení, že zde mohu přivítat skupinu návštěvníků, které pozval kolega, kolegyně Malinov z Bulharské eh, vysoké školy v Paříži. Takže vítejte mezi námi ve výboru pro kulturu Evropského parlamentu. Tak, a tím se dostáváme k bodu eh, programu číslo 7. A to je, to jsou, to je stanovisko tedy k týkající se zprávy a to legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společností a veřejných orgánů. Je to tedy poměrně dlouhý název. Spravodajem je kolega Krasnodebsky. Všichni víte, že v tomto parlamentu, myslím si, že asi půl roku už vedeme velmi intenzivní diskuse o tom, jak oznamovatele whistleblowery bychom mohli lépe chránit, jak tedy tak, aby vlastně se posílili, posílila jejich úloha v evropské úrovni. Bylo zde několik návrhů Nyní je zde tedy odpovídající návrh předložený a já bych ráda vzás, zastoupila, dala slovo panu Lurovi, který bude zastupovat zpravodaje Krasnodebského. Thank you, Madam Chairman. Uh, yes, I'm standing... Děkuji, uh, paní předsedkyně. Uh, já bych uh, dnes tady chtěl um, hovořit o tomto začátku práce v rámci našeho výboru. Eh, problematika ochrany oznamovatelů ta se eh, jeví jako velice významná, především v posledních eh, letech, kdy došlo k celé řadě nových objevů Panama Leaks a, a tak dále a určitě ve Švýcarsku. A je tedy zcela evidentní, že ta úloha oznamovatelů je velice významná, dochází k porušování veřejných zájmů a na základě dat, která byla mm, zjištěna, eh, oznamovatele eh, přispívají k odhalování finančních podvodů eh, každoročně v jednotlivých zemích jsou nastaveny určité mechanismy tak, aby bylo možné bojovat proti takovýmto činům, aby bylo možné je odhalovat. My jsme společně připravovali tento návrh stanoviska a zabývali jsme se především eh, těmi hlavními aspekty mm, eh, kompetence jednotlivých soudních orgánů, eh, konflikt pravomocí a především se zaměřujeme i na ty rozdíly vnímání oznamovatelů, iniciativy v oblasti vzdělávání zaměřené na tuto problematiku a pak je tady i investigativní žurnalistika. Eh, snažíme se nastavit eh, mechanismy tak, aby bylo možné chránit eh, oznamovatele v jednotlivých zemích, tak, abychom zohlednili i kulturní specifika v jednotlivých zemích. Zabýváme se i problematikou procedur v jednotlivých institucích, jak to tedy funguje mezi mm, vedením zaměstnanci a, jak, a samozřejmě s tím jsou spojeny i určité náklady. Eh, rovněž eh, je třeba nastavit nějaký eh, systém ochrany oznamovatelů, odkaz na kulturní specifika, to nemůže být záminka pro to, aby to nebylo možné. Lze pouze, je pouze třeba nastavit mechanizmy tak, aby ta národní specifika byla zohledněna a musíme nastavit systém, který by byl efektivní, který by fungoval ve všech evropských zemích. Eh, především v těch, kde je tedy silná odolnost proti tomuto. Ten mechanismus eh, ochrany eh, musí zohlednit především to prostředí, kde je negativní vnímání oznamovatelů, tak eh, abychom eh, zohlednili i například sociální prostředí, nastavili eh, právní řešení, která musí být doplněna i informativním iniciativami v oblasti osvěty a vzdělávání. Oznamovatele musí být součástí vlastně občanské společnosti a občanského přístupu musíme nastavit jasná, přesná pravidla, která budou transparentní a e, v rámci výboru bylo jasně e, zdůrazněno, že ty interní e, procedury by neměly omezovat přístup veřejnosti k relevantním informacím. Samozřejmě je tady velký význam té vazby na investigativní žurnalistiku, která přispívá k odhalování nesrovnalostí, Eh, eh, nelze bránit eh, samozřejmě zaměstnancům v kontaktu s těmito novináři. Máme například Panama Leaks, velice významné pro veřejný zájem a členské státy musí nastavit mechanismus tak, aby toto bylo možné svobodně realizovat, aby byl přístup k informacím, a aby byl zajištěn eh, dohled nad eh, věrohodností takových informací. Rád bych ještě jednou zdůraznil, eh, že toto stanovisko by mělo být přidanou hodnotou v rámci eh, boje eh, proti tedy těm negativním aspektům, tak, aby bylo možné zajistit eh, opatření na ochranu oznamovatelů, aby bylo možné zohlednit kulturní rozdíly, zajistit vzdělávání, osvětu a zapojení i tedy investigativních novinářů. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a nyní bych ráda udělila slovo stínovým zpravodajům na dvě až tři minuty, protože už nemáme až tolik času a začnu paní Šojdrovou za EPP. No, děkuji, vážená paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat panu eh, poslanci Krasnodebskému za jeho návrh, stanovisko, se kterým v zásadě mohu souhlasit. Myslím, že v úvodu té zprávy bychom měli ocenit to, co je na whistleblowingu eh, pozitivního. Eh, samozřejmě, že existují národní odlišnosti, tak jak tady kolega Lauer eh, zdůraznil. Whistleblowing je jedním z nejvýznamnějších nástrojů, které vede k odhalování a také k prevenci podvodného jednání a korupce ve veřejné správě i v soukromých firmách Eh, může vést samozřejmě také k úspoře eh, k ochraně eh, veřejných investic k zajištění bezpečnosti k ochraně lidských životů Myslím, že s tímto přínosem oznamovatelů v odhalování korupce eh, samozřejmě souhlasíme a proto chceme podpořit eh, jejich eh, ochranu. Měli bychom vnímat, jaké jsou současné zkušenosti. Víme, že ve Spojených státech existuje zákon na ochranu oznamovatelů již od roku 63 je zřejmé, že také členské státy Evropské unie se snaží zavádět ochranu oznamovatelů. Zatím eh, v Evropě máme šest zemí, které eh, tuto ochranu zavedly. Patří mezi ně Velká Británie, Rumunsko, Irsko, Lucembursko, Slovinsko a také Slovensko. Eh, ve většině zemí však máme různě zakotvenou ochranu oznamovatelů v dílčím způsobem v různých zákonech Eh, myslím, že to, co bychom měli udělat, je eh, zlepšit inter, tyto interní mechanismy na úrovni jednotlivých členských států a nedostatečně k tomu využíváme sdílení dobré praxe to znamená výměnu informací jak eh, tyto praxe v jednotlivých zemích slouží české republice máme takovouto dílčí ochranu e, zavedenou a chceme zavést e, nový zákon ovšem chceme se samozřejmě poučit z toho jak kde tyto postupy fungují. tímto směrem také budu navrhovat pozměňovací návrhy. E, předesílám že nejsem pro to aby na úrovni eu byl přijímán nějaký společný právní předpis. děkuji. Děkuji vám srdečně Dietmar Köster za frakci socialistů a demokratů. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, děkuji mnohokrát za prezentaci návrhu pana Krasnodebského. Já myslím, že jsme všichni zajedno, že je nejvyšší čas, aby došlo k právní ochraně oznamovatelů a to na úrovni EU. I když v minulosti parlament mnoho tlačil na komisi, komise přesto nepředložila legislativní návrh, což eh, je pro mě zcela nepřijatelné. Oznamovatelé jsou Eh, pohánění eh, před soud, zatímco velké korporace mohou se dopouštět vyhýbání eh, daním a daňovým povinnostem a to znamená, že něco je zásadně špatně v EU. Pro socialisty a demokraty je jasné, že oznamovatelé sehrávají klíčovou roli při odhalování nepravostí, nezákonných aktivit, přestupků. Z našeho úhlu pohledu jsou oznamovatelé nezbytní a zcela esenciální Eh, pro ochranu veřejnosti, zajištění transparentnosti, pro boj proti organizovanému zločinu a vyhýbání se daním a jsou zcela zásadním pilířem eh, hrází eh, před zločinností a v tomto ohledu mm, je toto oznamování v mnoha případech jediným způsobem, jak mm, se jinak mm, utajované informace dostávají dostávají na světlo světa. Tedy jejich ochrana je nezbytná pro svobodu slova, pluralitu, eh, vyjadřování a svobodu. Eh, souhlasím s návrhem pana Knacnodemského, že eh, oznamovatele by měli být ochraňováni, protože se jedná o, o, o jejich občanské angažma. Tady samozřejmě osvěta, vzdělávání je nezbytná pro zvyšování povědomí. A chci také zdůraznit, že oznam oznamovatele jednají na vlastní vysoké osobní i profesionální riziko a často za to platí eh, společenskými, eh, mentálními i jinými náklady. A měli bychom také uvažovat o případné kompenzaci pro oznamovatele. Těším se na dobrou spolupráci a doufám, že nalezneme uspokojivé řešení eh, silné ochrany oznamovatelů, tak aby lidé jako Rafaela Tour nebo další byli napříště chráněni eh, legislativně. Děkuji vám. Děkuji. A nyní má slovo paní Michels za frakci GUE. Děkuji vám. Myslím, že eh, souhlasíme všichni s tím, že eh, zacházení s oznamovateli je velmi důležitá otázka, ale také bych chtěla poukázat na jeden zásadní eh, problém, který eh, vyplývá z, návrhu, protože zpravodaj vychází z toho, že kulturní rozdíly v nakládání s oznamovateli eh, v členských státech přetrvávají a že proto mimo jiné ochrana opatření by měla být lépe upravena v národním kontextu. Kulturní rozdíly samozřejmě existují, to je pravda. E, stačí e, pohlednout na německý překlad, tam není ani e, jedno, tam, tam pro ně není ani správné označení jedním slovem. Jsou překládáni jako poskytovatele informací nebo poukazů. ale v celosvětovém eh, měřítku platí eh, přece, že lidé, kteří na vlastní riziko chtějí eh, zveřejnit zločinecké záměry jiných, ať už korporací nebo jednotlivců, skutečně mm, podstupují nebo jednají na vlastní riziko a podstupují velké nebezpečí. Stačí eh, vzpomenout Andriana Letura. Proto eh, tady nemusíme poukazovat eh, na politické a kulturní rozdíly a současně upírat oznamovatelům právní ochranu, protože i soudy poukázaly na to, že například Del Tour jednali správně, ale přesto um, nebyli a nejsou chráněni a není jim zajištěna žádná kompenzace. A proto bychom měli v zájmu veřejného objasňování zločineckých záměrů poskytnout těmto lidem naší podporu a snažit se o celoevropské závazné předpisy o ochraně oznamovatelů. A v tomto smyslu předložíme i naše pozměňovací návrhy a proto se těším na nadcházející debatu. Děkuji srdečně. A paní Evans a Zelené. Děkuji vám. Také bych chtěla poděkovat zpravodaji. Je to téma mm, pro nás velmi významné a skutečně to postihuje všechny sektory, všechna odvětví, zejména média, ale také eh, vzdělávání a kultura, které spadají do eh, působnosti naší eh, frakce a je nutno také zajistit těmto lidem právní jistotu ochrany. My tady usilujeme o společnou minimální úroveň ochrany napříč Evropské, Evropskou unii, tak, aby tito občané eh, eh, se mohli dovolat eh, základních práv, když poukazují na bezpráví. To souvisí s aktivním občanstvím. Myslím ale, že je to ještě širší, protože tady musíme šířit kulturu odpovědnosti a integrity ve veřejném i soukromém sektoru. A myslím, Myslím, že nám to může pomoci opět získat důvěru v demokratické instituce, což, jak dobře víme, eh, je ne, eh, naléhavé. Hovoříme také o určitých interních postupech ve zprávě, ale měly by tady být i externí kanály, jimiž eh, oznamovatelé mohou podávat informace orgánům, médiím, nevládním organizacím, úřadům. Tito lidé by měli mít podporu eh, a měli by být chráněni eh, před odplatou, protože jednají ve veřejném zájmu. Domnívám se, že když se podíváme na ten typ ochrany, který můžeme eh, vytvořit na evropské úrovni, tak bychom měli dát eh, jasně najevo, že eh, samozřejmě nebudeme bránit členským státům, aby stanovili ochranu ještě vyššího stupně, pokud si to budou přát. Takže tolik stručně několik poznámek z mé strany, ale já také předložím ještě pozněvací návrhy jménem naší frakce. Děkuji. Ano, děkuji srdečně. Paní Bill. Děkuji, paní předsedkyně. Já vítám práci kolegy Krasnodebského, kterému se podařilo najít rovnováhu mezi nutností právně chránit whistleblowery a uvědoměním si těch kulturních obtíží, které mají samozřejmě dopad na eh, vlastní prostředí whistlebloweri vlastně provádějí určitý občanský akt, to znamená akt pro veřejné blaho a proto musí být chráněni včetně v podnicích soukromých. Z tohoto důvodu a podle priorit, které si stanoví členské státy, je také důležité, aby se zapracovalo eh, vzdělávání ohledně whistlebloweru do občanské výchovy. Mnoho států, včetně Francie, už zapracovali určitá ochrana opatření whistlebloweru do jejich legislativy. Tuto dynamiku musíme opravdu podporovat, tak aby se zajišťovala eh, bezpečnost z hlediska zdravotního a environmentálního. Děkuji. Děkuji. A nyní nevidím, že by se někdo další o slovo, takže se obracím na komisi, zda se chce vyjádřit. Prosím, máte slovo. Že, um... Děkuji. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, jenom chceme říci, že eh, komise velice vítá tento cíl ochrany oznamovatelů Eh, v červenci 2016 vydali eh, sdělení, eh, které již poukazovalo na rozsah horizontálních a průřezových akcí na půdě EU, pokud je o oznamovatele a především pokud je tedy o ochranu oznamovatelů a tento rozměr v sektorové legislativě EU. E e, v souladu s programem e, komise jsme spustili veřejnou konzultaci <clears throat> od března do 29. května. Rovněž provedeme i studii hodnocení dopadu, dopadů a Někdy začátkem června by měly být zveřejněny výsledky. Na základě těchto výsledků, které takto získáme, budou přijata rozhodnutí o následných akcích, které budou nezbytné. Děkuji. Ano, děkuji komisi. Teď a ještě se musím zeptat, zda chce zástupce zpravodaje ještě něco říci na závěr. Ano, jenom chci říci, že děkuji za komentáře. Ehm, beru na vědomí tu diskusi, která proběhla, budeme se tím dále zabývat eh, především ten rozměr eh, kulturních eh, rozdílů a to je provázáno i s vzdělávacím procesem v jednotlivých zemích, míra regulace na různých úrovních tak eh, aby bylo eh, nastaveno prostředí, které bude vhodné pro eh, ochranu oznamovatelů. To bude nedílnou součástí diskusí stínových zpravodajů. A děkuji vám ještě jednou mnohokrát. Ano, děkuji. Možná ještě připomínka z mé strany ke komisi. Myslím si, že zde máme určitý problém, který všichni uznali, že musíme něco udělat, abychom novináře chránili, ale také lidi, kteří třeba v podnicích informují o něčem, co jaksi je proti zájmům společnosti. Ten problém jsme všichni uznali a myslím si, že už musíme teď skutečně jednat. Nemáme mnoho času a to na evropské úrovni a možná také přišel čas, kdy opravdu bychom měli toto změnit, takže by se mělo dojít ke konkrétním skutkům a ke konkrétnímu jednání, abychom opravdu ten problém, eh, který všichni uznáváme, ale abychom také eh, to dovedli tedy do úspěšného řešení, tak aby se zajistila ochrana tady těchto eh, lidí, kteří informují o protože kteří skutečně jednají ve prospěch společnosti, ve prospěch lidí. Já myslím si, že nesmíme už dále ztrácet čas. Musíme to urychlit. To jsem chtěla ještě jasně říci a také Jury vlastně pracuje na zprávě. To jsem chtěla tedy jasně říci a také vyjádřit v našem stanovisku. Lhůta pro pozměňovací návrhy je do 29. března do 18 hodin a hlasovat ve výboru se bude 30. května ve výboru Jury, potom v červnu letošního roku. Takže ještě jednou děkuji za tu debatu a nyní se posuneme k našemu slyšení ohledně PISA, ale máme ještě trošku času, abychom, ti, co chtějí odejít, tedy takže mohli odejít, takže do 10.30 nyní přerušují schůzi. Yeah. <laughs>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

jsme, je nás tady trošku méně, to tak bývá po přestávkách, ale doufám, že kolegové se co nejrychleji k nám přidají, protože si myslím, že zde budeme mít nyní velmi zajímavou a napínavou debatu v následujících skoro dvou hodinách a to budeme se zabývat nejnovějšími výsledky studie ohledně systému PISA, což je program OECD pro mezinárodní hodnocení vzdělávání. Je to tříleté hodnocení, které hodnotí na světové úrovni vzdělávací školské systémy. E, vlastně v rámci je to tedy významný zdroj informací také pro strategický rámec e ET 2020 a strategie Evropa 2020 a také pro evropský semestr. Můžeme říci, že PISA je takovým základem pro benchmark systému e ET 2020, který hodnotí vlastně znalosti a schopnosti 15-letých žáků. Ukazatele dokázali, že no, roku 2020, 15, nikoli v 50 letí, žáci hodnotí se v rámci matematiky, češtěli na mateřského jazyka, čtení a věd. 28 členských států se účastnilo hodno, hodnocení poprvé, kdy tedy všechny členské státy eh, v rámci 72 zemí. Věda, vědní obory tedy byly tím hlavním těžištěm v roce 2015 jak tomu bylo i v roce 2006. Výsledky byly zveřejněny 6. prosince 2016 a ukázalo to, že obecně se členské státy liší poměrně eh, ve všech těchto třech oborech. Proto tedy abychom lépe pochopili ty výsledky a vneslo to trošku světla do toho hodnocení, tak zde máme pět hostů, které tímto velice srdečně vítám. A chtěla bych vás velmi stručně. Je to pan Juri Belfali, nebo paní Juri Belfali, vedoucí Early Childhood and Schools, ředitelství pro výchovu a vzdělávání OECD, potom Jan Pakulský, Eh, pro eh, hodnocení politik v rámci DG EAC Evropské komise, dále pan Ondřej Andres, ředitele školské, školní inspekce z České republiky Josef Bazl, ředitel International Service Unit eh, z Českého obchodě školské inspekce z České republiky, takže vítám tyto dva hosty z České republiky. Dále Petra Vogt, členka mezina regionálního parlamentu Nordrhein-Westfalen a Eh, mluvčí CDU pro vzdělávání a školství a pan Jose David Gomez Justino, předseda Národní eh, vzdělávací rady a bývalý ministr školství Portugalska. Takže děkuji vám všem za to, že jste přišli dnes, ale dnes, než dám slovo našim hostům, tak mě dovolte ještě dvě připomínky jednak, že to není žádná špatná vůle, pokud vás budu muset opustit v průběhu eh, této schůze, protože bohužel mám zde kolizi termínů. Nejsem tedy za to sama odpovědná, nemohu to už nyní změnit, takže dám potom slovo své kolegyni, která převezme řízení schůze. A za druhé bych ráda dala slovo paní Šojdrové krátce, která byla vlastně iniciátorkou tady této dnešní akce, která navrhla, abychom se zabývali výsledky studie PISA a vlastně jakožto výbor pro kulturu Evropského parlamentu, abychom vlastně se e, důkladněji zabývali výsledky, abychom se z toho také poučili a intenzivněji se tím zabývali na schůzi koordinátorů. Jsme s velkou radostí a jednomyslně přijali tento návrh a tímto tedy udělují paní Šojdrové na pět minut krátce slovo. Uh, thank you very much. Uh, I... Děkuji vám mnohokrát, jsem ráda, že jsme zde spolu s našimi hosty. Děkuji vám za tuto příležitost, protože eh, se takto můžeme podělit o naše znalosti a informace o výsledky studie PISA, PISA 2015 a můžeme také uvažovat o eh, hodnotících systémech eh, vzdělávání. Každých několik let máme příležitost podívat se na výsledky a výkony našich studentů. Můžeme je eh, srovnávat a můžeme z toho eh, eh, vyvozovat poučení, protože se chceme zlepšovat, ale je patrné, že máme problém. Nezlepšujeme se dostatečně Eh, výsledky eh, PISY jsou tedy důležitým ukazatelem? Myslím, že ano. Chceme-li eh, dosáhnout vysokou zaměstnatelnost, musíme kontrolovat výsledky studentů ve školách. Je zde pro prokázané spojení mezi výsledky ve školách a zaměstnatelností. Poslední výsledky PISY nás eh, musí probudit, protože vidíme, že asi 20 studentů eh, ve věku 15 eh, let v evropských státech nedosahují eh, té základní úrovně znalostí. Myslím, že to je skutečně varovný signál a je to pro nás velmi důležitá informace. Tato situace eh, vyvolává mnoho otázek i výzev na všech úrovních, úrovní OECD, evropské úrovni i eh, úrovni členských států. Víme, že OECD provedli určité metodologické změny. Otázkou je, jak posuzovat vývoj výkonností studentů. Jak můžeme lépe využít výsledky ke zlepšování vzdělávacích systémů a zabránit nezaměstnatelnosti. Je stávající úroveň spolupráce zemí OECD eh, uspokojivá? Myslím a doufám, že dnešní slyšení nám eh, poskytne určité odpovědi. Já děkuji všem hostům, že se dostavili a těším se na jejich prezentace. Děkuji. Ja, vielen herzlichen Dank. Ano, srdečně děkuji paní Šojdrová za vaše, váš krátký úvod a nyní bych už se dostala k našim přednášejícím. Rozdělili jsme to vše do dvou částí. V té první části bych nyní vyzvala paní Belfaly a pana Pakulského. Potom uděláme krátkou diskusi s případnými otázkami a odpověďmi a potom se dostaneme ke druhé části našeho panelu. Tam nejprve udělím a nejprve tedy nyní uděluji slovo paní Belfali. Děkuji, že jste dnes přišla mezi nás a máte slovo, prosím. Thank you very much, chair. Děkuji, paní předsedkyně. A dobré dopoledne, dámy a pánové. Nejprve mi dovolte poděkovat eh, za to, že Eh, tady můžeme diskutovat o výkonnosti, eh, výkonnosti studentů a, a o problematice eh, PISA. Je to velice vítaná iniciativa. My jsme tedy to spustili v prosinci a vedeme diskuse, jak země tedy mohou vzdělávat talenty a e, zájemně se obohacovat e, při úpravách vzdělávacích e, systémů. PISA je nástroj, který by měl pomoci zemím, aby pochopili, jak tedy pokračovat ve vzdělávání <clears throat> studentů. PISA by měla poukázat na to, jak studenti postupují při vzdělávání v rámci školního i mimoškolního života. Týká se to i jednotlivých motivací studentů při vzdělávání. Poskytuje to informace, které by měly být zohledněny a měly by nám to umožnit lépe pochopit, eh, co jednotlivé země mohou zlepšit, aby se zlepšila kvalita vzdělávání. Moje prezentace poskytne <clears throat> eh, Eh, určité aspekty z toho mezinárodního rozměru, eh, využijeme posledních dat eh, z PISA a ráda si vyslechnu i dalších, další kolegy, kteří poskytnou více tu evropskou perspektivu a samozřejmě budeme diskutovat i o politických otázkách. V roce 2015 se PISA týkal více než 70 zemí, ne pouze země OECD, ale i eh, partnerské země. Čím dál tím více eh, zemí se připojuje eh, k PISE v roce 2015, už 18, pardon, už jich je více než 80 a stává se to takovým globálním nástrojem pro srovnávání tedy studentů. Pokud se zaměříme na PISA 2015, Eh, je tady tedy vzdělanost v oblasti eh, vědy, tedy eh, styk vlastně s tématy, které se týkají vědy a nakládání s těmito myšlenkami. Není to pouze test, jak studenti získávají znalosti v oblasti věd, fyziky, chemie, ale je to i otázka jak eh, tedy eh, studenti si mohou osvojovat eh, takové vědecký způsob myšlení, ne, aby se z nich stali budoucí vědci, ale aby studenti mohli mít tyto vědecké přístupy a používali je při řešení každodenních problémů v rámci zaměstnání a tak dále. To je jenom jeden z takových příkladů testů eh, v rámci eh, PISA. Například tady máte eh, počítačový test, kdy studenti by měli za pomocí tedy myši hledat odpovědi na vědecké otázky Předpokládá to, že eh, studenti v rámci toho uvažování tedy eh, budou postupovat eh, nějakým způsobem tak, aby nalezli odpovědi, budou volit vlastní přístupy a budou navrhovat příslušné odpovědi. Zahrnuje to testy porozumění obsahu, porozumění vědeckým metodám v rámci jednotlivých otázek. Když se podíváte na všeobecné výsledky, eh, v roce 2006 eh, jsme měli eh, spíza zaměřený na vědu, kdy je to tedy období, kdy docházelo k obrovskému technologickému rozvoji. Mobilní telefon se stal přístrojem, který měl prakticky každý. Eh, lidi se eh, začali, začali učit eh, používat sociální sítě, komunikační platformy. To bylo nějakých 450 bodů. A pak byl ten rozvoj nějakých znalostí, došlo k rozvoji digitalizace, a transformaci života obyvatel, a to i díky eh, tomu technologickému rozvoji. Například je to širší využití zelené energie, automatizace, eh, včetně například eh, vozidel, která již nemusíte řídit sami. Výstupy, pokud jde o studenty a jejich tedy vědecké znalosti, se výrazně změnily a máme eh, velký posun v oblasti biochemie a tak dále, ale celkově nedošlo k významnému eh, zlepšení eh, vědeckých znalostí. Země, které se podílely na PISA, tak v některých případech došlo k velkému úsilí tak, aby ty výsledky studentů se zlepšily. Můžeme zmínit případ Portugalska, Portugalsko zaznamenává trvalý eh, posun a Singapur, eh, který již byl na eh, dobré úrovni, se posunul ještě dál a je skutečně excelentní. Otázka je, jak tedy země postupují, aby se zlepšily a zda tedy nalézt nějaké typy, jak zlepšit vzdělávací systémy. Jak jsem říkala, Eh, PISA to není eh, pouze srovnání průměrných eh, výsledků, rovněž je důležité nalézt tu rovnováhu mezi kvalitou vzdělávání a rovným přístupem a spravedlností systému. Když se podíváte na tento slide, vpravo nahoře vidíte země, které poskytují nejlepší kvalitu a i e, přístup. E, je to tedy nad úrovní průměru e, OECD, ale rovněž tyto země poskytují podmínky pro vzdělávání nebo to prostředí vzdělávací, kdy výkonnost studentů není podmíněna socio, sociálním či ekonomickým postavením studentů. Takže Eh, tady vidíte země jako Dánsko, Spojené království, Estonsko, Finsko v rámci těchto zemí, eh, kde dochází ke kombinaci tedy toho rovného přístupu a kvality. Rovněž se ale můžete podívat na zem, země, eh, které tedy kombinují tu kvalitu a rovný přístup A když se podíváte pak na eh, jednotlivé rozdíly mezi zeměmi, tak tam eh, uvidíte, že je tam velká disparita mezi eh, zeměmi, mezi studenty ze znevýhodněného prostředí a slepe postavených rodin. Ten vrchní bod odpovídá studentům z lepšího, tedy socioekonomického prostředí a Eh, zase ten spodní bod je eh, z toho znevýhodněného prostředí. Je tady velice důležitý fakt, Eh, na který je třeba se zaměřit a to je ten rozptyl mezi jednotlivými zeměmi, který je eh, velice rozmanitý. V některých zemích se daří ten rozdíl držet na velmi nízký, jiné země ho mají eh, mnohem vyšší a případně i narůstá oproti předchozím výsledkům PISA. Z toho se lze ale vyvodit závěr, že tedy chudoba není osud, nezvratný osud. Když se podíváme na některé eh, země, tyto země, včetně například Estonska, Větnamu, Hongkongu, Číny, eh, tam vidíme, že eh, i ti nejchodší studenti mohou dosáhnout tedy průměru OECD a přesahují výsledku v jiných zemích. Rovněž evropské země mají eh, významné cíle, tak aby eh, se snížily ty eh, rozdíly mezi jednotlivými studenty. Tady na tomto slajdu vidíme, že je možné posunout ty cíle dál a snížit tedy podíl těch méně úspěšných. V některých zemích máme velké procento studentů, kteří jsou tedy víceméně odolní proti eh, této problematice eh, pochází tedy z nějakého socioekonomického prostředí, nicméně eh, dosahují vysokých standardů OECD. Takže v některých zemích je tedy ten podíl těch studentů, kteří jsou odolní proti těm znevýhodněným podmínkám, poměrně vysoký. Máme tady například případ Estonska, kde Eh, i eh, studenti z toho eh, slabého sociálně-ekonomického prostředí dosahují výborných výsledků. Když se podíváme na ty nejlepší výsledky, tady máme podíl jednotlivých zemí. Samozřejmě je důležité říci, kolik procent tedy studentů v rámci té země dosahuje těch nejlepších výsledků což tedy je e, taková ta líheň e, budoucích inženýrů, e, těch, kteří dosáhnou na vysokého kariérního postupu a máme tady ten celkový rozpad těch nejlepších. Například ve Spojených státech ten podíl není zas tak velký, ale vzhledem k tomu, že se jedná o početnou populaci, tak v tom grafu to zabírá velké místo. Japonsko Eh, významné číslo z hledi- eh, v poměru k velikosti země a eh, i poměrně početná populace, tak proto to zabírá velký podíl toho grafu. Evropské země, ty země jsou poněkud nižší a tedy i, dík, i přesto, že mají poměrně vysoký podíl, tak v tom grafu zabírají omezený, omezené místo. Eh, co se týče Evropy, je to asi 23% z toho celkového podílu. PISA to není pouze výkonnost a výsledky. Eh, my se rovněž eh, dotazujeme studentů, zda mají zájem o vědecké kariéry a tady máme poměrně zajímavé výsledky. Některé země dosahují poměrně dobré výsledky eh, v oblasti vědy, Finsko, eh, Německo, ale podíl eh, studentů, kteří se chtějí ubírat tou cestou vědecké kariéry, je poměrně nízký. Eh, naopak třeba ve Spojených státech ty výsledky nejsou tak eh, dobré, ale ten podíl studentů, kteří chtějí absolvovat vědeckou kariéru, je velmi vysoký. Takže to není pouze o vzdělávání eh, studentů, ale je to i o, přípravě a podpoře k tomu, aby byli aktivní, aby se zapojili do toho vědeckého cyklu, aby se stali tedy kandidáty v této oblasti, v oblasti vědeckých výzev a zaměstnání. Rovněž je důležité si uvědomit, že eh, ta eh, výkonnost je úzce provázána i s eh, tím, do jaké míry je baví ten, to směr vzdělávání. Takže eh, pokud se bavíme o tom, jak zlepšit výkonnost studentů, tak eh, musíme hovořit i o tom, eh, jak to vzdělávání udělat dostupnější, aby bylo zábavnější a aby i studenti se sami připravovali a byli aktivní v této vědecké oblasti. Abychom měli dostatek času na diskusy, já použiji pouze poslední dva slajdy. Takže PISA není pouze o nějakém žebříčku eh, vzdělávání škol, ale jedná se o výstupy studentů, jak studenti eh, vnímají eh, svoji připravenost využívat vědeckých poznatků a jak vnímají svoji budoucí vědeckou kariéru. Vidíme země, které splňují všechny ty tři rozměry v tom průsečíku a já to tady e, přeskočím. Já si myslím, že pak si to můžete pročíst a najdete tam celou řadu zajímavých poznatků. E, PISA jde i e, nad rámec vědy a vzdělanosti a země se eh, snaží i posuzovat eh, schopnosti, které jsou důležité pro danou ekonomiku. Eh, schopnosti v roce 2018, nebo ty globální schopnosti. Tady máme jeden takový příklad výstupu, na který se můžeme společně podívat. A politici čím dál tím více diskutují o tom, jak pomoci studentům, tak aby byli připraveni pro život eh, ve společnosti a eh, v, různo, v tom rozmanitém světě. Eh, studenti, i pokud zůstají ve vlastní zemi, mají čím dál tím více příležitostí setkávat se s různými lidmi, různých kultur, různých jazyků a je otázka, jak tedy, tedy spolupracovat a tvořit řešení, nalezat řešení na společné problémy Eh, jaké jsou tedy eh, perspektivy a jak tedy konstruktivně spolupracovat a eh, řešit problémy jednotlivců, ale i celé společnosti. Takže já bych tady ráda diskutovala i o tom, jaké schopnosti musí, na jaké schopnosti se země musí zaměřovat v rámci politik vzdělávání, i e, v rámci dalších e, mezinárodních hodnocení typu PISA. Děkuji. Ja, vielen herzlichen Dank. Ano, děkuji vám mnohokrát za e, tuto prezentaci. Vím, že není vůbec snadné během deseti minut prezentovat obsáhlé výsledky této studie, ale myslím, že jste nám poskytla velmi dobrý přehled toho, co eh, jste se dozvěděla ze studie. A nyní bych ráda eh, udělila slovo panu Pakulskému z Evropské komise a požádala ho o eh, jeho závěry ze studie. Pane Pakulský, vítejte. Děkuji. Pane, paní Kameravert, a děkuji také za pozvání na toto důležité jednání. Chci také poděkovat paní Šojdrové, která iniciovala toto setkání Evropská komise eh, samozřejmě vítá možnost přispět a usnadnit, eh, umožnit debatu o výzvách evropského vzdělávání. Není to velmi známý fakt, ale již eh, od loňského listopadu jsme vstoupili do velmi originálního období, kdy budeme mít přístup k nebývalému množstvu množství důkazů týkajících se vzdělávacího sektoru EU. Eh, e PISA se v tom rýsuje eh, velmi eh, zřetelně protože se to vztahuje i eh, k našim eh, srovnávacím hodnotám eh, nedostatečné výkonnosti. A letos máme radost, protože vůbec poprvé se průzkumu zúčastnilo všech 28 členských států a mm, to nám poskytlo velmi bohatý materiál. Asi bych měl vysvětlit, jak ty dvě prezentace jsou navzájem propojené, protože OECD je samozřejmě tou hlavní hybnou silou, která eh, zrealizovala průzkum a sahá to nad rámec eh, členských zemí EU. Eh, v našem případě se jedná o členské státy EU a politická doporučení vyplývají z nálezu takže myslím, že jste obdrželi i kopie eh, mé prezentace nyní. Eh, jsme zahájili praxi těsnější spolupráce s OECD eh, a to ještě před zveřejněním výsledků PISY a také spolupracujeme na politických doporučeních, které mm, vyplývají z, ze studie mm, PISY a dáváme to k dispozici také členským státům ještě před zveřejněním výsledků PISY. A to má sloužit k napomáhání informované debaty o situaci ve vzdělávání v 28 členských států. Pokud jde o letošní výsledky, tak musím říci, že to pro nás působí jako takový budíček. Když se podíváme na výsledky z roku 2009 a pak 2012, mnozí by nevěřili, že Evropa eh, je na správné cestě. Ne sice dostatečně rychlá, ale jde správným směrem. Letošní výsledky ale ukazují určitý krok zpět ve všech eh, třech oblastech. To je nehezké překvapení a budíček. Je to významné zejména v přírodních vědách, jak vidíte, a moje kolegyně o tom již hovořila, ten neúspěch nebo krok zpět v přírodních vědách je pozoruhodný. Takže z tohoto úhlu eh, zkoumáme pak jednotlivé země. Možná, že výbor bude mít zájem slyšet, že v roce 2012 jsme měli čtyři země, které Eh, dosáhli benchmarku ve všech třech oblastech, ale v posledním případě to byly pouze dvě země, a sice Estonsko a Finsko. Většina zemí eh, učinila krok zpět. Není bez zajímavosti, že Portugalsko a Švédsko eh, šli proti tomuto trendu a zaznamenalo zlepšení. A mm, to v naší publikaci i zdůrazňujeme a odhalujeme i, jaké tajemství se skrývá za tímto úspěchem těchto dvou zemí. Tady vidíte ty diskrepance nebo rozdíly. Možná, že to pramení částečně z metodologie. OECD eh, používá nevážený průměr. Eh, nám záleží na výkonnosti eh, celé Evropské unie ve vztahu k populaci členských zemí. Také si můžete všimnout, že ty eh, rozdíly jsou poměrně značné mezi jednotlivými zeměmi, zkoumanými zeměmi. A musím se omluvit, zapomněl jsem brýle a eh, přesně nevidím na ty slajdy. Takže pokud zbloudím, tak budete vědět proč. Budu ale pokračovat. Pokud jde o politická doporučení, tak eh, toto jsou přesně ta poučení, která jsme vyvodili z analýzy. Vidíme tedy značí, pro, značný prostor pro zlepšení vzdělávání a sice zejména investováním do, eh, za, eh, do eh, prvotního a dalšího vzdělávání učitelů. Také se rýsují i určité osvědčené praxe, pokud jde o řízení škol. Já nechci zabíhat do detailu, ale věnujeme se tomu v naší zprávě. Financování e, školství je také důležitým faktorem pro výkonnost. Pokud jde o další oblasti, tak e, je zajímavé, sledovat vývoj situace eh, v čtení, a to ve vztahu k eh, genderům, eh, pohlaví. Vidíte v některých případech významné rozdíly. Tady další slide ukáže, jak se ten rozdíl vyvinul nebo změnil mezi lety 2012 až 2015. A porovnali jsme to také s výsledky PIAC, tam se srovnává Eh, srovnávají i další kohorty populace. Ta mezera se zaceluje, to znamená, eh, chlapci dohánějí dívky, ale faktem stále je, že chlapci eh, mají nižší výkonnost. To vyplývá ze studie roku 2015 a to je znevýhodňuje i ve vyšším věku. Další slide to jsou určitá zjištění eh, mého generálního ředitele a také praxe jednotlivých členských zemí. Eh, velmi důležitý aspekt pro nás je výkonnost eh, těch žáků, kteří podávají nedostatečné výkony, zejména v přírodních vědách. Juri zmínila Estonsko jako jedinou zemi, která dosahuje benchmarky co do čtvrtiny obyvatelstva, která je nejznevýhodněnější eh, z hlediska ekonomického postavení. Ve všech ostatních eh, zemích vidíme, že je co dohánět. Vysoká výkonnost a tady se eh, skutečně musíme zaměřit zejména na ty studenty s nejnižší výkonností. A opět bych doporučil, abyste se podívali na politické reakce, které doporučujeme členským státům. Velmi horká téma, horké téma v dnešní době je výkonnost eh, migrantů. Eh, mnoho členských zemí vyvíjí velké úsilí, aby integrovalo eh, imigranty. Je nutné také se podívat na náš monitor vzdělávání, a opět eh, výkonnost jednotlivých členských států jsou velmi rozdílné. Některá doporučení jsme již poskytli, spolupracujeme těsně s Eurostatem a čekáme na nejnovější data o migračních tocích. Dalším rozměrem je otázka výkonnosti vzdělávacích systémů a jak se to vztahuje ke vzdělávání a péči o nejmladší děti, o děti v raném věku. Ukazuje se, že ty země, které investují do této oblasti eh, více, eh, tam eh, podávají děti vyšší výkony, zejména ve věku 15 let tedy později. To bylo několik takových důležitých eh, eh, aspektů, které jsem vám chtěl přiblížit a na základě posledního průzkumu PISY eh, jsme nyní zadali tři důležité zprávy. Jedna bude zpracována OECD a ta se týká výkonnosti tedy 15-letých migrantů. Dále jsme zadali dvě další studie Jedna se týká migrantů a e, jazykové dimenze jejich integrace a třetí, která e, je také velmi slibná a zajímavá. Je to otázka nebo problematika studentů nebo školáků e, s vysokou výkonností. Co je klíčem dosahování vysokých výkonů u dětí eh, z, eh, pocházejících eh, z nižšího sociálního a ekonomického zázemí. Děkuji a rád zodpovím vaše otázky. Ano, velmi srdečně děkuji, pane Pakulský. Nyní bychom měli trošku času na pár otázek nebo prostě na příspěvky do diskuse. Paní Šojdrová. Děkuji za vaši prezentaci. Já bych měla dvě otázky. Já vítám eh, spolupráci mezi EU a OECD. Myslím, že je to výborné rozhodnutí eh, v oblasti metodického vývoje, eh, finanční podpory a rovněž i ty přístupy pro dosažení výsledku. Já nevím, jestli můžete komentovat, eh, zda tedy máte ty eh, cíle eh, realizovat i nějaký, nějakou studii z hlediska EU a účast jednotlivých zemí. To by bylo dobré pro nás jako členské státy. A ještě dotaz na pana Pakovského. Nevím, jak eh, země EU mohou sdílet nejlepší eh, postupy. Samozřejmě mohou tak činit eh, do jisté míry v rámci nějakých setkání příslušných zástupců a mohou probíhat různé konference na úrovni EU ale vy, jakožto zástupce Evropské komise, eh, chci vědět, zda Evropská komise organizuje také nějaké takové výměny nejvhodnějších postupů v rámci eh, vývoje systému hodnocení vzdělávání. Nevím, jestli na to můžete odpovědět. A na paní Jury bych měla také otázku jak jakožto OECD využíváte výstupy ze studie eh, v rámci nějakých dalších studií, doporučení eh, týkající se eh, politik v oblasti vzdělávání v Evropské unie. Děkuji mnohokrát. Ano, děkuji paní Šojdrové za otázky. A pan Sver. Děkuji. Jsem velmi rád, že jste dnes máme také slovinské tlumočení a že tady mohu hovořit svým mateřským jazykem. My také vysvětlujeme a často také píšeme o tom, že jsou nerovnosti mezi pohlavími ve vzdělávacím a školském systému. Viděli jsme, že na, úspěch působ, na úspěšnost působí i jiné faktory. Když se tedy podíváme na tyto výsledky, a vztahuje se to zejména na čtení, tedy tam jsou na tom dívky a lépe tedy než chlapci obecně. A já tedy kladu otázku, kde můžeme vidět tedy tyto nerovnosti mezi mm, tedy chlapci a dívkami. Tím mám na mysli tedy, eh, kde nebo z jakého důvodu asi jsou dívky úspěšnější v tomto nejen u těch základních schopností, ale i u našeho vzdělávání, kde se projevují tyto eh, nerovnosti mezi eh, chlapci a dívkami. Je to otázka na pana Pakolského i paní Belfaly. Děkuji. Nyní mám ještě dva. Paní Ribeiro se také hlásí o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já také využiji možnosti hovořit portugalsky svou mateřštinou. Děkuji za slovo. Já tedy eh, působím ve výboru pro zaměstnanost, nikoliv ve výboru pro kulturu, ale toto téma je velice důležité také pro otázky zaměstnanosti v Evropě. Já jsem eh, byla učitelkou na středním školství a velice intenzivně jsem se zabývala vším tím, co souvisí se vzděláváním s učiteli. Systém PISA vlastně bude využíván i do budoucnosti. A měla bych otázku týkající se tady těchto obecných eh, kvalifikací, obecných eh, znalostí. Ráda bych věděla, zda byste mi mohli říci, jak eh, vlastně tady tyto globál, jak vlastně by mohly být nejlépe získávány tyto obecné a celkové znalosti na úrovni Evropy a v jednotlivých členských mm, státech je zde vlastně také nutnost pracovat na výchově budoucí inteligence do roku 2050, kde bude Hmm, automatizováno velké množství pracovních míst, to znamená, mladí lidé zde stojí před velikou výzvou, velikými potížemi. To znamená, musí eh, pracovat s roboty, s automatickými eh, přístroji, s umělou inteligencí. To všechno na, pro zaměstnanost bude velice výleži, důležitým faktorem. A proto eh, kladu otázku, zda bychom se neměli také pohybovat tady tímto způsobem, tímto směrem, aby mladí lidé získávali více kompetencí v této oblasti. Děkuji, paní Ribeiro. A další řečník. Zdravím, Bezpolek, a mám jednu otázku. Jak můžeme měřit takzvané eh, měkké eh, dovednosti v rámci Evropského kvalifikačního rámce a národních kvalifikačních rámců, protože víme, že profese, které Některé profese můžou být snadno eh, měřeny a hodnoceny na základě formálního nebo z hlediska formálního a neformálního vzdělávání. Ale jak eh, můžeme měřit neformálním a formálním eh, vzděláváním měkké dovednosti, které jsou přenosné nebo i nepřenosné v rámci členských států? Děkujeme vám. Děkuji a nyní se hlásí ještě Helga Trüppel a pak bych prosila o odpovědi. Děkuji Petro. Já bych se chtěla vrátit k otázce eh, pružnosti, eh, odolnosti určitých studentů. Vy jste řekli, že 25% eh, zhruba má nebo podává vysoké výkony i někteří z chudých rodin. A já bych chtěla vědět, jaké to má důvody. Je to speciálně otázka inteligence, anebo co jim umožňuje nebo propůjčuje tu větší odolnost eh, eh, ve srovnání s ostatními. Děkuji. Takže zazněla spousta otázek. A můžete se nyní sami eh, vy dva dohodnout, kdo by chtěl začít odpovídat. Pane Pakolský, my se pokusíme se nějak prostřídat. Bude to snad záživnější. Začal bych eh, s problematikou OECD a spolupráce. Ano, naše spolupráce mezi OECD a EU eh, je intenzivnější. Pracujeme nejenom na průzkumech a studiích, ale také svoláváme mezinárodní summity, konference, my jako Evropská unie eh, ve spolupráci s OECD a lucemburskou vládou jsme hostili důležitý summit o globálních vzdělávacích odvětvích v prosinci, eh, takže je zde celá řada globálních aktivit, které organizujeme společně s OECD. A my zde naše DG eh, přispělo asi 3,5 eh, miliony eury do této spolupráce. Musím říci, že trend e, účasti je pozitivní, stále více zemí se zúčastňuje. E, PISA je ten extrémní případ, tady bychom rádi viděli ještě silnější účast, nicméně e, jsou zde určité problémy nákladu, také únavy z průzkumu protože někdy průzkumy probíhají současně nebo těsně po sobě a to je určité varovné znamení pro nás. Velmi důležitá otázka, na které pracuji, je sdílení osvědčených praxí. A musím říci, že z našeho úhlu pohledu vz... se snažíme monitorovat vzdělávání a výcvik. Dále ten systém benchmarku a ukazatelů je velmi důležitý. To přispívá k monitorování, protože nám to poskytuje údaje a dobré eh, praxe. Naše pracovní skupina e ET 2020 je další nástroj eh, spolupráce. Chci eh, poděkovat opět nizozemskému předsednictví, které svolalo seminář o vývoji politiky ve vzdělávání založeném na důkazech. Na tom se zúčastnilo mnoho zemí. Takže opakuji, nyní e, se pracuje na několika průzkumech, které poskytnou nebývalé zdroje a informace a to bude pro nás výborná příležitost e, pro další zjištění, další e, poznatky a sdílení osvědčených praxí napříč členskými zeměmi. Nyní dávám slovo Juri a pak se opět ohlásím já. Děkuji. Děkuji, Jane. Otázka, jak mohou eh, země využít výsledků PIZY, aby informovali politiky a jak spolupracovat. Eh, tak my již nyní spolupracujeme mnoho s Evropskou eh, komisí, abychom prováděli analýzu dat z PIZY spolupracujeme i na tematických analýzách, abychom lépe pochopili dimenzi IKT, eh, vzdělávání nebo migrační eh, fenomén a tak dále. A také OECD na požádání zemí se snaží skutečně proskoumat dohloubky eh, výsledky a pochopit situaci ve světle stávajících politických výzev zemí a pak provádíme specifické politické studie. Například v případě České republiky jsme eh, se snažili spolupracovat v oblasti eh, spravedlnosti, Švédsko a OECD spolupracovali na pochopení eh, příčin výsledků zhoršení Švédska a jak by se Švédsko mělo zachovat na základě eh, dobrých praxí jiných eh, zemí. Um, Chci vám pouze tím naznačit, že máme skutečně příležitosti spolupráce mezi jednotlivými zeměmi. Pokud jde o rozdíly mezi chlapci a dívkami, to je velmi komplexní téma. Při příležitosti Mezinárodního dne žen jsme provedli určitá eh, šetření a zjistili jsme, že eh, rovné postavení je velmi komplikované. Eh, dívky jsou lepší obecně ve čtení, ale nikoli v matematice. V matematice jsou lepší chlapci, ale když se podíváte na nedostatečné výkony, tak ve většině oblastí eh, jsou více zastoupeni chlapci jako méně výkonní než eh, eh, dívky. Pokud jde ale o špičkové výkony, tak i tam jsou, je více chlapců. Více chlapců je zastoupeno mezi těmi špičkovými výkony než dívek. Takže eh, ta problematika toho genderového rozdílu je velmi komplexní. Nutno také zkoumat motivaci a dispozice k učení, protože i když dívky mají obdobné výkony jako chlapci, mm, cítí se eh, méně jisté v matematice a přírodních vědách, přistupují k tomu úzkostněji a tím pádem jsou i méně dobře připravené na přírodní eh, profe, při, přírodovědecké profese. Hraje tady roli i očekávání rodičů a samozřejmě i sebevědomí, tedy vnitřní ustrojení chlapců a eh, dívek. Eh, někteří z vás se ptali na to, jak proniknout do nových oblastí, tedy globální kompetentnosti, jak reagovat na umělou inteligenci, na e, potřebu měkkých dovedností. Především je nutno pochopit, jestli je ta která oblast důležitá a jak si tam e, ta která země stojí. My nevíme, do jaké míry studenti eh, projevují schopnost žít v globálním světě. Víme, že spolupráce nabývá na významu, ale nevíme, do jaké míry v jednotlivých zemích jsou studenti vybaveni dovednostmi, schopnostmi produktivně spolupracovat s jinými. A proto eh, se OECD snaží o vytvoření mezinárodních systémů systému benchmarku, což není snadné, protože země mají různé kultury, ale pracujeme na definici těch oblastí, oblastí, které se dají srovnávat na základě jasné definice toho, co posuzujeme. A současně eh, ale bereme v úvahu eh, odlišný kontext jednotlivých zemí. V roce 2015 jsme posuzovali schopnosti eh, spolupráce na základě počítačové platformy a provedli jsme studii, která ukázala, že testy pisy dokážou uchopit schopnosti studentů spolupracovat. Ještě výsledky nemáme. Ale také ve světle eh, technologického pokroku budeme muset uvažovat dvěma směry. Jednak jaké dovednosti musí studenti rozvíjet, aby uměli pracovat s umělou inteligencí, tak aby také mohli profitovat z technologického rozvoje. A druhá část té diskuse se týká toho, v čem spočívá přínos lidské bytosti, co dokáže přinést pouze lidská bytost, eh, nikoli umělá inteligence. A to se musí stát eh, stále významnějším faktorem. Hovoříme tedy například o významu kreativity. Samozřejmě je důležité přispět k ekonomice společnosti, ale také je nutno umět eh, vykonávat to, co počítače neumějí. Schopnost empatie, schopnost konstruktivního vztahu mezi lidmi, anebo schopnost eh, tvůrčí. Tak abychom eh, lépe využili těchto schopností lidí. A to musíme vnést i do budoucí diskuze vizi. A samozřejmě bychom rádi slyšeli i evropské perspektivy, abychom tedy budoucí směřování PISY mohli nastavit podle vašich potřeb. Jenom abych reagoval na to, co řekla Jury. Co se týče eh, genderové otázky, Eh, Jury již eh, to plně eh, zmínila a můj názor se příliš nebude odlišovat. Co se týče globálních schopností, tady PISA, to je pro nás velice důležité. My v tuto chvíli si musíme položit otázku klíčových schopností v rámci EU e a těch stávajících schopností, které byly definovány před několika lety. Eh, to je věc, které musíme věnovat eh, naprostou a plnou pozornost eh, v rámci vývoje vzdělávacích systémů. Měli bychom vést poměrně hloubkovou úvahu, zaměřit se na to z politického hlediska i z toho technického hlediska. A to, na to navazuje i otázka, která ještě tady byla zmíněna, problematika benchmarku. máme tady rámec e ET 2020 Eh, který tedy eh, poběží až eh, do roku 2020 samozřejmě, ale my bychom si měli položit otázku relevantnosti jednotlivých benchmarků. Měli bychom zohlednit i ty stávající benchmarky, těch šest benchmarků plus mobilita a položit si otázku, do jaké míry jsou adekvátní a Měli bychom využít eh, zkušeností z posledních eh, let a eh, říci si, do jaké míry ty benchmarky pomáhají definovat rozvoj politik v oblasti vzdělávání v členských státech. Z tohoto hlediska musíme vést i velice podrobnou úvahu ohledně toho, co od benchmarku očekáváme, jaké jsou ty klíčové oblasti. Nesmíme těch benchmarků mít eh, příliš eh, moc, eh, aby byli skutečně schopni ovlivnit ty, ta politická směřování. A pak je tady i otázka disponibility dat, jakým způsobem ta data vytěžit, jak je poměřovat a jak je sdílet na nějaké systematické každoroční bázi. To, je, to jsou věci, které máme před sebou, e, začínáme na tom pracovat i na té technické úrovni a samozřejmě v příslušný okamžik eh, předložíme eh, konkrétní výstupy. Děkuji za ten dotaz od pana Lekova. Ano, je tady i ta výzva těch měkkých dovedností. Hmm. Tady bych rád jasně řekl, že e, je poměrně rozsáhlá oblast, kdy nemáme dostatek, e, dostatek podkladů, tak abychom mohli s tím relevantně pracovat. Děkuji. Ještě pokud můžete zodpovědět tu otázku týkající se odolnosti. Ano, e, tázala jste se, jaké jsou teda ty možné důvody takovéto odolnosti. Já k tomu mohu říct z toho, co vidíme ze statistik, že pravděpodobně by to mohlo být provázáno například e, s tím, jak se rozdělují zdroje. V některých zemích e, zdroje z hlediska e, vyučujících podkladů se distribuují i do těch znevýhodněných škol, ale ve většině škol, pardon, ve většině zemích máte ty zvýhodněné školy, školy které mají více zdrojů a eh, těm zvýhodněným eh, studentům se dostává vyšší podpory z hlediska vyučujících, podkladů, materiálu a tak dále. A pak je tady i struktura vzdělávání. V některých zemích eh, vyučující působí pouze v těch svých spádových školách a mm, podléhají pouze tedy tomu hodnotícímu systému dané země. Eh, v jiných eh, zemích eh, ale podporují vyučující, aby zájemně spolupracovali, aby podporovali ty nejvíce znevýhodněné studenty, dostává se jim příslušných podpor a různých programů, aby mohli podporovat tedy takovéto postupy. Je třeba tedy spolupracovat mezi vyučujícími, hledat nějaké kolektivní přístupy, a takovýto systém eh, by eh, byl samozřejmě zjednodušen, pokud by i politika eh, se více zaměřila na podporu znevýhodněných studentů. Takže to není pouze otázka tedy o zaměření jednotlivých zemí, ale i těch konkrétních programů. Děkuji. Já, Ano, velmi srdečně děkuji za tady ty první, myslím si, velice zajímavé a obohacující příspěvky. Nyní se dostáváme ke druhé části té naš, toho našeho panelu a dala bych nyní slovo našim dvěma českým kolegům, panu Ondřej Andresovi a panu Josefu Maslovi, každý na pět minut. Euh, Dobrý den, dámy a pánové. Po několika anglických příspěvcích, pokud dovolíte, budu hovořit francouzsky. Nejprve bych chtěl poděkovat výboru pro kulturu a zejména paní předsedkyni a paní Šojdrové za to, že nás pozvali a nabídli nám tuto možnost eh, podělit se s vámi o některé zkušenosti se systémem PISA v České republice. Eh, Nejprve bych vám rád několika slovy prezentoval naši instituci, která odpovídá se spolu s ostatními za provádění systému hodnocení PISA a za ostatní mezinárodní průzkumy. Česká eh, školní inspekce je instituce, která byla založena už v 18. století v době Marie Terezie a která přežila až do dnešní doby. Samozřejmě prošla určitými změnami, ale až do dnes je to národní instituce celostátní, která je založena podle zákona, která spolu je vedle ministerstva školství a jejím hlavním úkolem je hodnocení kvality a efektivnosti škol, školství, vzdělávacího systému a také kontrolovat eh, úroveň kvalitu vzdělávání v základních školách. Česká školní inspekce provádí tyto úkoly v rámci státu, ale máme také poměrně hodně úkolů, které provádíme v rámci mezinárodní spolupráce. K ním patří například různé činnosti v rámci pracovních skupin Evropské komise. Také se účastníme v rámci činností výzkumného střediska pro výzkum a rozvoj vzdělávání a také naše školní inspekce je zakládajícím členem stále konference inspekcí, což je instituce, ve které se združují inspekce v Evropě a také z jiných částí světa. Odpovídáme za plníme různé úkoly tedy v oblasti hodnocení podmínek průběhu a fungování školství a také výsledků žáků. Jsou to vlastně tři části, které se vzájemně doplňují. Nemůžu zde hovořit o kvalitativních výsledcích, aniž bychom dohlíželi na ty podmínky, které vlastně mají školy pro vzdělávací systém. Nemůžeme také zanedbávat průběh škol vzdělávání a samozřejmě nemůžeme zanedbávat výsledky. Naše instituce se zabývá i jinými činnostmi. Máme dva hlavní úkoly. Na jedné straně hodnotíme kvalitu a efektivnost všech škol v České republice, ale také musíme hodnotit kvalitu a efektivnost celého národního vzdělávacího systému. A jak již jsem řekl, na začátku mého příspěvku, tak jsme také instituce, která odpovídá v České republice za provádění mezinárodních šetření a hodnocení, jako je systém PISA. Systém a eh, proces hodnocení výsledku vzdělávání a školského systému se v České republice provádí podle určitého eh, systému kritérií, průběhu a výsledků vzdělávání. Tento model nazýváme model kvalitní školy. Tento model je rozdělen do šesti oblastí a první oblast tedy pokrývá problematiku koncepce a rámce škol, potom se jedná o pedagogické vedení. Třetí oblast to je vlastně problematika kvality vyučujících a pracovníků škol. Čtvrtá oblast pokrývá vlastní proces vzdělávání, průběh, abych tak řekl, vzdělávání a potom konečně jde o ty výsledky, a poslední oblast těch kritérií, tak to je tedy problematika rovných příležitostí. Men, eh, Všechny tyto oblasti jsou rozděleny do, někte- do několika kritérií a každé to kritérium představuje určitý popis a jsou zde vlastně čtyři způsoby, čtyři změny tohoto popisu, takže inspekce hodnotí podle těchto kritérií školy a využívá vlastně škálu stupnici čtyř úrovní. Výborná, úroveň výborná, potom je ta standardní očekávaná úroveň, potom je úroveň, která vyžaduje zlepšení, dosažení určitého pokroku a potom je ne, neuspokojivá nebo nedostatečná úroveň. Jak již jsem před chvílí řekl, tak máme dva úkoly a ten první tedy znamená vlastně proces hodnocení kvality a efektivnosti škol. A ta, ten druhý úkol nebo druhá sféra odpovědnosti, to je hodnocení celého systému státního školství zveřejňujeme dva, respektive tři typy dokumentů po každé inspekci, po každé návštěvě školy. Zveřejňujeme tedy zprávu o inspekci, která poměrně uceleným způsobem popisuje podmínky, průběh vzdělávání a také dosahované výsledky té které školy v rámci a v rámci celostátního systému jednou za rok zveřejňujeme výroční zprávu, což je skutečně významný dokument, o kterém se diskutuje ve vzdělávacích ve výborech pro vzdělávání parlamentu a senátu České republiky. A potom také zveřejňujeme různé tematické zprávy, které popisují určitou specifickou konkrétní problematiku, jako školní docházka, matema, úroveň v matematice, vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a tak dále. Takže tolik krátký úvod a nyní předávám slovo svému kolegovi Josefu Baslovi. Thank you. Ladies and gentlemen, let me now move... Děkuji. Já bych se eh, rád podíval eh, na ten mezinárodní rozměr eh, sledování v čes, monitoringu v České republice. V tomto kontextu Česká školní in, inspekce. Prosím, můžete mluvit pomaleji, aby bylo možné tlumočit. To není možné tlumočit tomto eh, kontextu České školní eh, inspekce poskytujeme zpětnou vazbu pro vzdělávací systém. Česká školní eh, inspekce provádí i takové samohodnocení na úrovni Okay. Feedback on school level. Eh, Česká školní inspekce eh, mm, poskytuje takový externí náhled a školy zajišťují to vlastní hodnocení. Pak máme druhou úroveň, eh, úroveň vzdělávání. Tam máme tedy naše národní aktivity, což zahrnuje tematické studie, testování a externí rozměr který eh, probíhá formou eh, mezinárodních eh, srovnávacích studií jako PISA. My chceme využít tedy synergii mezi externím a interním pohledem při získávání informací v rámci komparativních studií. Co je pro nás důležité, v rámci mezinárodních komparativních studií toto pro nás představuje jenom jeden, jednu součást té celé skládačky a nějak nepřeceňujeme zase výstupy těch mezinárodních srovnání. Rád bych také stručně popsal situaci v České republice. Česká republika se podílí eh, od roku 1995 na těchto studiích a eh, v současné době se podílíme na čtyřech studiích PISA Teams, eh, TALIS, PERS a rád bych řekl, že velice vítáme podporu ze strany Evropské komise, která eh, vlastně nám přispěla na úhradu eh, těch eh, nákladů na mezinárodní studie, jako je TALIS. Myslíme si, že to je velice dobrý postup a z hlediska dlouhodobého plánování je třeba říci, že ne vše je proveditelné a bylo by dobré, kdyby se nám dostalo informací eh, co nejdříve, protože pro nás by bylo eh, pak jednodušší si stanovit, eh, čeho se můžeme zúčastnit a čeho ne. Tady máme takový stručný přehled cyklu PISA tady je velice důležité, že ve všech třech oblastích čtení, matematika, věda eh, v roce 2000, eh, ve všech těch cyklech eh, do roku 2015 jsme se umístili, tedy jsme se zúčastnili, každých devět let se hodnotí jedna z těch velkých oblastí. Nyní, jak tedy to vypadá s v České republice. Eh, tady máme eh, tedy eh, čtení, matematiku a vědecké znalosti. Ty velké body, to jsou ty, to odpovídá rokům, kdy tato specifická oblast byla vyhodnocena. Obecně lze říci, že Eh, máme tedy takovýto vývoj těch eh, výsledků u našich studentů a podívejme se na dvě eh, významné významné události, které ovlivňují vývoj České republice. V roce 2000 došlo k reformě státní zprávy. Eh, což poskytuje více samostatnosti, pokud je o lidské zdroje, eh, ekonomické otázky. A 2005 eh, byl, byly nastaveny rámcové vzdělávací programy a každá škola zodpovídá za ten svůj daný vzdělávací program Česká republika eh, tedy eh, si zajišťuje celá, celou řadu eh, problematik, včetně teda pedagogického, pedagogického rozměru, a tedy ta pedagogické vůči postavení, to je už se provázáno s těmi ekonomickými, správními otázkami. Hmm, reforma státní zprávy bohužel vedla i k změnám eh, podpory eh, eh, vzdělávacích, vzdělávacích pracovníků, ta byla snížená. Ehm, ty reformy možná prošly příliš rychle a ty, nebyli jsme na to dostatečně připraveni. Podívejme se rychle na takový přehled, co my děláme z hlediska těch mezinárodních studií, jakožto Česká školní inspekce. Eh, je tam celá řada subjektů, kteří vstupují do těch vzdělávacích systémů, eh, ať již jsou to ředitele škol, eh, ministerstvo, vyučující, samozprávy, poslanecká sněmovna či média. Tady vidíme, že jsme využili nějakých poznatků z PISA 2015 a probíhá i taková eh, sekundární analýza, eh, která eh, se konkrétně i podrobněji zaměřuje na konkrétní témata. Chceme systematický mm, přístup i na podporu výzkumu. Tam využíváme i poznatku z PISA a mezinárodních studií a jedno z důležitých témat, které tady vidíte, eh, je problematika selektivity, protože PISA eh, i v synergii s našimi vlastními poznatky eh, poukazuje na to, že selektivita našeho vzdělávacího systému stále existuje, zvyšuje se a my, jakožto Česká školní inspekce, budeme dělat vše, co bude v našich eh, silách, abychom eh, přesvědčili jednotlivé subjekty, že pro naši společnost eh, by bylo výhodnější, kdybychom měli heterogenější třídy, protože současná situace je taková, že máme příliš homogenní školy a třídy v porovnání s ostatními zeměmi. Ano, mnohokrát děkuji za tento příklad v konkrétním členském státě, jak se vlastně zachází se, se studií v rámci PISA. Musím se omluvit za to, že jsem možná trošku přísná, pokud jde o řečnický čas ale myslím si, že je spravedlivé, abychom také ostatním řečnicím a řečníkům umožnili vzít si slovo, aby nám zbylo ještě aspoň trošku času na diskusi takže proto jsme trošku omezení a omlouvám se, že někdy možná vám trošku, eh, vás držím trošku zkrátka, pokud jde o řečnický čas. Tak ještě jednou srdečně děkuji. Nyní zde máme paní Petru Fogt z Německa z oblasti Severní eh, Rajpolíní a Westfálsko, což je jedna ze spolkových eh, zemí. A myslím si, že je správné, že zde máme také zástupce spolkové, zástupkyni spolkové země, takže prosím, paní Fogt, máte slovo na 10 minut. Paní předsedkyně, srdečně vám děkuji za tuto dnešní příležitost prezentovat výsledky PISY z pohledu členského státu. PISA je mezinárodní srovnávací studie výkonnosti, která srovnává jednak německý systém s jinými státy, ale také eh, podrobuje srovnání i 16 spolkových zemí eh, v Německu díky federalismu se v Německu eh, vyvinuly různé vzdělávací systémy a eh, tudíž po každých zemských volbách bylo možné eh, zjistit určitou změnu. PISA také podává informace o stavu a deficitech školských systémů a toto srovnávání v Německu bylo po dlouhou eh, dobu eh, jaksi neakceptované, protože eh, všichni měli dojem, každá spolková země měla dojem, že má ten nejlepší systém. Takže cílem PISY je tedy stanovení určitých vzdělávacích standardů a také komplexní a centrální srovnávání. Současně jde o sjednocení sjednocování eh, maturitních zkoušek a také vzdělávání učitelů. To ještě není zcela eh, dotaženo, ale eh, je, je to tendence. A také školy jsou podrobovány analýzám kvality a zkoumá se zejména kvalita výuky, což v Německu bylo v minulosti v podstatě nemyslitelné. To vede k lepší srovnatelnosti školských systémů v Německu a umožňuje poučit se o těch nejlepších zemích a e, uplatňovat e, i ty nejúspěšnější modely e, bez srovnávací studie PISA by to možné nebylo. Když se podíváme konkrétně na to, co bylo zrealizováno ve vztahu k výsledkům PISY, tak lze říci, že eh, tady eh, byla snaha například řešit deficity ve čtení předškolním vzděláváním, zejména v socioekonomicky znevýhodněných oblastech. Velkou roli tady mm, hraje podpora eh, výuky jazyků nebo jazyka. My jsme zjistili, že v minulosti nastoupilo do prvních tříd škol mnoho dětí, které ještě neovládaly dost dostatečně jazyk. A to byly děti nejenom eh, eh, migrantů, ale i německé děti, které vykazovaly jasné eh, řečové nebo jazykové deficity. A proto jsme se snažili příslušnými programy vytvořit předpoklady, ty prvotní předpoklady pro úspěšnou účast na výuce. A také kontinuální rozvoj celodenních škol má nejenom umožnit lepší sladění práce a rodiny, ale také má poskytnout určité možnosti dětem ze znevýhodněných eh, rodin. V minulosti často docházelo k výpadkům ve výuce a to vedlo k tomu, že právě děti ze znevýhodněných rodin mají určité potíže a zjistilo se, že děti z lepších eh, socioekonomických struktur mají možnost eh, doma eh, si vykompenzovat nebo dohonit látku, která prostě ve škole nebyla dostatečně odučena, protože vyučování odpadlo. Dále řešení genderových stereotypů a jak je vyrovnat. Kromě základních programů pro všechny existují i projekty, které mají cíleně vyvolat zájem děvčat o určité eh, předměty protože, jak již zaznělo, tady panují velké rozdíly a o jedinělém probíhají projekty, kde je snaha opět prolomit koedukaci eh, a uvažuje se případně dívky a chlapce vyučovat odděleně. Eh, tady nejde pouze o otázku znevýhodnění dívek v určitých oblastech, ale v minulosti jsme museli eh, zjistit, že i chlapci mají mnohdy problémy ve školském systému. Jsou to spíše jediné problémy, ale eh, už mm, i tady se snažíme cíleně podpořit eh, chlapce. Dalším výsledkem PISY je, že v Německu máme co dohánět v oblasti digitalizace. Právě jste to zmínili. Na základě toho vzdělávacího federalismu nebo federálního školství eh, Nemáme eh, komplexní možnosti, ale příslušná ministrině navrhla takzvaný digitální pakt, aby se překlenula tato propast nebo tento deficit a to je vlastně výzva i budoucího pracovního světa. Ministrině tedy předložila tento digitální pakt spolkovým zemím, protože tady jde také o financování programů a od začátku letošního roku probíhají na toto téma jednání a již od roku 2018 by tento projekt eh, se měl rozběhnout a trvat pět let. Bude eh, stát pět miliard eur, to ještě není definitivní, ale mm, z toho lze usoudit, že skutečně uvažujeme o tom, jak naše mladé lidi co nejlépe připravit na budoucí svět práce. Je to vždy problematické, eh, ty digitál, ta digitální média u nás zafinancovat, protože máme nejenom federální uspořádání, ale pro vybavení eh, škol eh, jsou příslušné obce a tudíž je obtížné něco takového protlačit o to chválihodnější je, že se nyní rozběhla jednání o tom, tak abychom cirka 40 tisíc škol, které v Německu máme, mohli technicky dovybavit. A sice plošným VLANem, širokopásmovými technologiemi, tablety, laptopy. Eh, je to pro nás důležitý bod. Eh, technika ale by neměla být samoučelem eh, výuka s digitálními zařízeními by měla mít přidanou hodnotu. Takže říkáme, že je to důležité, je to zcela eh, stěžejní pro budoucí svět práce, ale jsou stále ještě určité věci, které lze skvěle vysvětlit i s pomocí eh, tabule a křídy. Není nutno vše eh, řešit tabletem. Ehm, další důležitá oblast je odborné vzdělávání a tady ehm, poněkud žehráme na požadavky, které slyší slýcháme po zvýšení kvóty akademiku. Sice je to správné a dobré, ale na straně e, druhé máme v Německu velmi úspěšný osvědčený systém duálního odborného vzdělávání a to je skutečně garant pro e, ekonomickou sílu Německa. Je to mm, něco, co je u nás již dlouho etablované a mnoho studií prokázalo, že to vede vyloženě nízké nezaměstnanosti mladých lidí a také to má zásluhu na tom, že e, Německo prošlo tou poslední finanční a ekonomickou krizi velmi úspěšně, protože mladí e, lidé E, nebyly e, podniky propouštěny ani v dobách krize, protože byly tak dobře e, vzděláni, tak dobře vycvičeni pro potřeby praxe. A my vidíme právě na těch mezinárodních srovnáních, že tento aspekt přichází trochu zkrátka, že se vždy dbá zejména na vysoké školství. My my vidíme, že stále více mladých eh, lidí eh, studuje a obáváme se, nebo začínáme se obávat, obávat, že dříve nebo později nebudeme mít dostatek dorostu eh, právě v tom odborném vzdělávání. A to je úkol i pro politiku, aby veřejnosti vysvětlovala, jak atraktivní je tento systém duálního odborného vzdělávání, protože záruku nemají pouze záruku zaměstnání, nemají pouze absolvování absolventi vysokých škol, ale i e, absolventi duálního vzdělání. Ti mají mnohdy ještě lepší možnosti e, nalézt zaměstnání a e, také dosáhnout dobrého výdělku. Mnohdy ještě lepší než akademici. A proto se snažíme ještě sjednat takzvaný pakt pro odborné školství, abychom mohli finančně dovybavit tuto oblast a ještě lépe vyškolit učitele, abychom měli měli tedy do budoucna možnost eh, dále eh, s tímto systémem duálního školství eh, souběžně s vysokým školstvím se připravit a zejména připravit mladé lidi na budoucnost. Tuto oblast nesmíme zanedbávat, musíme ji také posílit pro budoucí potřeby. Děkuji. Köszönjük szépen, Madame Děkuji, paní Vogt. A náš poslední řečník dnes je pan Jose David eh, Gomez Justino, který je, máte také 10 minut, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já samozřejmě využiji možnosti, abych mohl hovořit portugalsky. Uh, to je skutečně velmi pěkná příležitost. Nejprve bych chtěl poděkovat za to, že jste mě pozvali na tuto akci a pokusím se být relativně stručný a také se pokusím předložit některá fakta a určitá poučení, která jsme také vytěžili nejen ze studie PISA 2015. Snažili jsme se od roku 2000 sledovat a vypracovat určité tendence, určité tendence. Máme tam některé dobré výsledky, některé horší, kterých bylo dosaženo, ale je také důležité, abychom se jaksi vypořádali s těmito tendencemi. A nejde jen o to, abychom přemýšleli, zda máme horší či lepší žáky, ale musíme se snažit eh, také nebo zaměřit také na to, jaká poučení můžeme vytěžit tady z těchto výsledků v rámci studie PISA. A já také eh, se eh, chci starat o to, ne, nejen vědět, zda studenti jsou dobří nebo špatní, lepší nebo horší, ale spíše, jaké ty tendence z toho můžeme vyvodit. Jsou tři země, které jsme srovnávali s Portugalskem. Uh, já bohužel nemám příliš mnoho času, abych se zabýval nějakou podrobnou analýzou, ale spíše se podívám na tu komparativní analýzu s ostatními zeměmi. Co z toho tedy vyplynulo? Takže z když odhlédneme od většího nebo menšího pokroku, tak je důležité, že eh, dochá, se podíváme na konvergenci výsledku. Eh, Portugalsko už se na tom nestojí tak špatně, jak tomu bylo předtím, ale země s nejlepšími nebo s lepšími výsledky mají také problémy, protože se snaží stále ještě zase být lepší. Takže nemůžeme být prostě stále lepší a lepší, to už potom je obtížné. Takže jsou zde určité faktory konvergence, na které je potřeba poukázat. Ekonomická nebo chybějící eh, ekonomická konvergence nevede vždy k tomu, že to má přímé dopady na vzdělávání. A to jsou ty prvky, ty faktory, o kterých myslím si, že je důležité hovořit. Od roku 2000 je tomu v Portugalsku tak, že ve vzdělávacím systému jsme se skutečně velice snažili ale ty ekonomické výsledky se zhoršují. V posledních 15 letech proběhly reformy ve velmi těžkém ekonomickém prostředí, zejména máme velké finanční problémy, finanční deficit a to vedlo k tomu, že reformy vzdělávacího systému by byly, mohly být provedeny eh, s poněkud větším přesvědčením, tedy abych tak řekla, s větším entuziasmem, což však neznamená vždy, že lepší řešení, eh, že více peněz nám pomůže tedy k lepšímu řešení. Ministerstvo školství už asi 15 let je relativně stabilní s určitými výkyvy a bohužel musíme se snažit zlepšovat se a být lepší s menším množstvím peněz. Musíme se v rámci té analýzy podívat, jaké faktory vedly k tomu, že eh, jsme v Portugalsku dosáhli lepších výsledků v rámci studie PISA i s omezenou finanční podporou. Tady na ose X vidíme rozvoj výsledků v rámci studie PISA, a to v matematice a na ose Y. můžete vidět příjmy na eh, hlavu. Portugalsko má dva, mezi lety 2000 až 2012 výsledky z roku 2015 ještě nemáme a náš růst v oblasti vzdělávání a školství byl v podstatě dobrý a to vedlo k tomu, že můžeme z toho vyvodit takové závěry, kde tedy došlo k tomuto, nebo z jakého důvodu došlo k tomu zlepšení, i když tedy finanční prostředky nebo objem investovaných finančních prostředků se nezvyšoval. Takže zde tady na tomto grafu jsme se pokusili vysvětlit, jaké nejrůznější faktory pomohly tady k tomuto. A můžeme zde tedy vidět, bohužel se mě nepodařilo přeložit, nechat to přeložit do angličtiny, ale ten faktor, který vlastně nejvíce přispěl ke zlepšení výsledku, tak to byla ta skutečnost, že jsme, že počet škol a počet žáků se špatnými výkonnostmi se nám podařilo snížit. To znamená, školy mají určitý měli určitý socioekonomický status kolem nule, ale bylo dosahováno lepších vzdělávacích výsledků. A to je vlastně to, co, o co jsme se snažili v letech 2012 a 2000, 2000 a 2012 ale výsledky roku 2015 asi potvrdí, že jsme dosáhli ještě lepších hodnot. A že také prostředky pro zlepšení těch škol byly dostatečné. Potom jsou zde ještě další dva faktory, které k tomu přispěly. Jeden souvisí s vyučujícími. Máme dnes lépe kvalifikované vyučující s vyšší kvalifikací jejich vzdělávání je více specializované a delší. Nyní vlastně je pětileté studium, tři roky všeobecné, dva roky odborná, odborná stu, ne studium, což tedy, takže toto je také velmi relevantní faktor, který přispěl k tomu, že můžeme vysvětlit to, že jsme dosáhli lepších výsledků. Lidé jsou, učitelé jsou tedy více motivováni, než tomu bylo dříve a to je další eh, důležitá věc. Potom zde máme další faktory a to nezávislost, eh, autonomie škol. A potom samozřejmě k tomu přispívaly ještě další faktory, které více či méně přispěly. Ale význam toho sociálního produktu nebo sociální eh, prostředí až tak nepřispívalo k tomu, to nemělo až tak významné dopady, takže máme tady jak pozitivní, tak negativní faktory samozřejmě, které je potřeba zohlednit. A také jsme zjistili, že vyučující a školy dělají vlastně ten rozdíl. Dosáhli jsme pokroku, máme lepší studenty, protože také sociálně ekonomická situace se zlepšuje ale rozhodující je to, že školy jsou lépe organizované, eh, vyučující jsou na lepší úrovni a jsou motivovanější. Toto je teď ještě další graf, který jsem vám chtěl ukázat a který ukazuje také něco zajímavého a to, že eh, existuje vazba mezi žáky a vyučujícími a toto všechno je úzce spojené s tím, že žáci se cítí dobře, že chodí do školy rádi, učení je více baví a Portugalsko zde má jeden z nejlepších výsledků, pokud jde o dobrý pocit, jako o potěšení žáků ze školy tak to, k tomu vedly také určité reformy a strukturální faktory, které toto ovlivnily, ale ještě bych chtěl také poukázat na něco, co možná také přispělo k tomu, že máme lepší školy a lepší vyučující. Od roku 2000 je situace taková, že jsme přerestrukturalizovali síť škol. Dnes máme určitý klastr škol, určitou té skupiny, takové klastry škol, abych tak řekl, které nám umožňují ty eh, školní osnovy a plány slaďovat horizontálně i průřezově a lépe doprovázet jak vyučující, tak žáky. Za druhé máme také systém, který už dobře funguje, ale ještě se může zlepšit a to je určité eh, vnější externí hodnocení škol ze strany školní inspekce. A v rámci, eh, v tom okamžiku, kdy se změnily eh, tradiční modely eh, státní zprávy, dnes tedy jsou ty systémy lépe organizované a také vykazujeme na to poukazují také hodnotitelé. Jak říkám, máme lepší učitele, ale jsou zde další významné faktory a to je právě to externí hodnocení nezávislé, tedy testy, které se provádějí na konci určitého období. Jsou to tedy dva testy, které byly provedeny po prvním a druhém vzdělávacím cyklu, ale provádí se také test v osmém, devátém a dvanáctém roce školní docházky. Takže to jsou testy, které nemají nutně dopad na výsledky škol, ale jde spíše o motivaci a mobilizaci, aby se naučilo více a lépe. Doufáme, že v příštích eh, letech, v příštím roce získáme výsledky. Portugalsko patří k těm evropským zemím, které <clears throat> mají eh, vysoký poměr opakování tříd nebo opakování. A tento problém vede k tomu, že celá řada žáků jak se odchází mm, ze školní docházky před, s nedokončeným vzděláním a to omezuje potom také jejich zaměstnatelnost. Samozřejmě toto bychom měli řešit. Druhá výzva, které čelíme, je, že potřebujeme větší samostatnost škol, systém vzdělávání musí být decentralizován. Portugalsko patří k zemím s velkými s velkou centrální mocí eh, v rámci školství. Toto bychom měli zlepšit, školství více decentralizovat a to jsou tedy další kroky, které bezpodmínečně musíme podniknout. Samozřejmě ještě mnoho dalších věcí, které musíme udělat, ale toto byly ty nejdůležitější. Potom jsem chtěl také říci to, že podstatě nevím, jestli to mohu říci tak, že máme štěstí, že nemáme moc peněz, ale musíme prostě opravdu co nejlépe využívat ty prostředky, které máme k dispozici. Eh, miután meghallgattuk az előadásokat. Eh, Děkuji. Poté, co jsme si vyslechli jednotlivá vystoupení, se nyní obracím na kolegy. V tuto chvíli máte možnost položit eh, dotazy a prosím, abyste se omezili maximálně na jednu, dvě minuty. Děkuji. Můžu zkrátek rád bych se zachválil všem. Děkuji, já budu stručný a chci všem eh, řečníkům poděkovat za velmi zajímavé příspěvky. Vidíme, jak je PISA důležitá, aby na základě výsledků jsme se pak mohli pokusit vzdělávací systémy členských zemí zlepšovat, zdokonalovat. Snad jedna otázka týkající se duálního vzdělávání. Většina států chtějí zavádět do svých vzdělávacích programů i prvky duálního vzdělání, protože v Německu vykazují tak vynikající výsledky, zejména ten přechod eh, ze školy do eh, zaměstnání funguje v Německu velmi dobře a to má za následek i nízkou nezaměstnanost mladých lidí. Vy jste ale také hovořila o tom, že existují určité problémy eh, v přechodu z duálního systému vzdělávání na vysokou školu. Jak je to v konkrétně. Já bych eh, také dál eh, chtěl sledovat eh, vývoj školství v Německu a děkuji také paní Šojdrové za výborný nápad zorganizovat toto slyšení. Děkuji. Paní Šojdrová. Yeah. Děkuji za slovo. Já bych tentokrát tedy česky využila také překladu pro upřesnění otázek, protože mě velmi zajímá, jak je to, ta situace v Německu. My máme výsledky PISy německé, tedy eh, já se přiznám, že nevím, jak je prováděna PISA v Německu. Jestli je to jedna organizace, která ji provádí na federální úrovni, anebo v každé spolkové zemi provádí PISu jiná organizace. To je tedy tato otázka. A pak mě zajímá, zda na, v Německu jsou nějaké reakce na výsledky PISy, ať už na úrovni jednotlivých zemí anebo i federální úrovni. A pak bych eh, ráda položila otázku panu eh, profesorovi z Portugalska. On se zmínil, že přestože výdaje na vzdělávání nejsou takové, jaké by si asi představovali, tak eh, ty výsledky se zlepšují a bylo jasně ukázáno v těch v, Eh, důvodech pro zlepšení, že to je právě eh, otázka škol, mm, které mm, pomáhají překonávat ten socioekonomický status a snižuje se tedy počet žáků, které, kteří mají nízké výsledky. Takže je to opravdu kvalitou těch škol tak ale co tedy rozhoduje, protože těm školám asi musely eh, být navýšeny prostředky. Jak jinak by se ty školy zlepšily? Či jaký jiný, jaká, jakou jinou metodu jste pro to zlepšení měli? A teď krátká reakce na situaci v České republice. Eh, já musím říct, že my máme trochu mm, málo štěstí právě v politické stabilitě, protože tady se ukázalo, že během eh, asi deseti let se vystřídalo zhruba deset ministrů školství dnes je to o něco lepší, ta situace politická se stabilizuje a může to mít tedy pozitivní efekt. Nicméně myslím si, že jeden z těch aspektů, a to zde nebylo hodnoceno ze strany OECD nebo Evropské komise, které rozhodují o tom, o, kvalitě výsledků nebo o úrovni výsledku, je jistě i určitá politická stabilita a kontinuita ve vývoji té vzdělávací politiky, aby dosáhla zlepšení pokud politická stabilita není, tak to ohrožuje ty výsledky. Možná mi to kolegové z České republiky potvrdí. A e, ještě je ta poznámka, kterou řekl pan profesor z Portugalska, že chtějí decentralizovat. Asi jste zaznamenal to, co říkal pan kolega Basl, že Česká republika má silně decentralizovaný vzdělávací systém a mm, samozřejmě, že to má svá rizika. Takže decentralizace ano, ale upozorňujeme na rizika, která to potom má a na dopady. Děkuji. Köszönjük szépen, kérem még valaki szót. Děkuji. A má, má ještě někdo další, kdo by se chtěl vyjádřit nebo položit nějakou otázku v sále? Pokud tomu tak není, tak nyní dám možnost našim expertům, aby odpověděli, aby zareagovali na položené otázky, prosím. Äh, ano, já bych začala otázkou k tomu duálnímu systému odborného vzdělávání. To je velmi úspěšné skutečně v naší zemi, ale protože má méně mladých lidí se rozhoduje pro tento systém, tak se snažíme zase posílit opakovaně tento systém. Přijali jsme k tomu několik E, opatření, tak aby vlastně umožňovala, byla také propustnost těchto systémů na jedné straně studium, na druhé straně duální systém právě existuje také mnoho modelů, aby to, ten duální systém se mohl skombinovat se systémem vzdělávání. To je úspěšné a to vítáme, to je něco, co vlastně se snaží jaksi vzájemně skombinovat a propojit oba systémy, ale skutečnost v našich podnicích dosáhla, že právě kombinace tady dobře připravených odborných eh, sil z akademiky eh, představuje velký potenciál v oblasti inovace. Na jedné straně z propojení teorie s praxí a proto se chceme snažit oba ty systémy ještě lépe vzájemně skloubit, propojit a také více poskytnout možností k dalšímu vzdělávání i pro ty, kteří mají odbornou duální přípravu, tak aby potom v rámci podniku se mohli dále vzdělávat, ale i externě, aby měli lepší přístup ke vzdělávacímu systému. Další otázka k systému PISA, prosazovali jsme ho. Je to také něco z minulosti. V Německu dlouho vlastně spíše se měřilo školství podle kvantity. To byl velmi dlouhý proces, který než se akceptovalo, že takové to srovnávání není úplně dostatečné, protože tam je vlastně školství nebo vzdělávání je širší než pouhá otázka vědění nebo znalostí podle PISY došlo k novému rozvoji, že musíme srovnávat také to, co vlastně poskytují ty jednotlivé systémy, jaká je výkonnost. A v jedné spolkové zemi jsme se zhostili tohoto úkolu že tohoto srovnávání výkonnosti bychom se měli zlepšili. Ptali jste si, jestli každá spolková země si to dělá sama, de facto ano, ale máme konferenci ministrů příslušných, která vlastně se dohodla na dobrovolné bázi, to musíme jasně říci, že budou provádět společné aktivity k posílení úrovně výkonnosti v spolkových zemích. Ale prosazování je samozřejmě patří do odpovědnosti a do působnosti jednotlivých spolkových zemí. Vou começar pela segunda pergunta. Děkuji. Začnu druhou otázkou. Paní poslankyně uvedla, že eh, Česká republika měla deset ministrů, eh, my jsme měli šest, respektive od roku 2008 ministrů. Takže ale problematika stability mi e, vrázky nedělá. E, spíše mě zneklidňuje nestabilita politiku. Ačkoliv se ministři střídají, tak e, kontinuita v politice zůstala zachována protože politiku vytyčila vláda a e, souviselo to například s novou organizací sítě a v rámci těch e, klastrů škol nebo těch skupin škol nalézat možnosti aby všechny školy jednoho regionu od mateřské školky až do 12. Eh, ročníku nebo 12. třídy eh, byly jaksi eh, spravovány jednotně. To mělo velmi vysoké náklady, jeden ministr musel i odstoupit, ale ukázalo se nakonec, že to byl dobrý nápad. Za druhé, rozpočet ministerstva školství se nachází vlastně už po léta na stejné úrovni s určitými variacemi i v období, kdy se Portugalsko odstlo pod e, tedy tím záchranným dešníkem jsme udrželi finanční rozpočty stabilní. Platy se sice trochu smrskly, ale peníze v zásadě nechyběly. Skutečnost, že jsme zase neměli přes příliš peněz k dispozici, nás nutila k prosazování určitých změn a reform, které nestály buď nic, anebo velmi málo. Pokud jsme chtěli věci měnit, tak jsme to museli řešit tak. Tak, aby to nevytvářelo uh, nebo nespůsobovalo eh, další náklady. To současně znamená, že jsme uplatňovali něco, čemu já říkám mechanismus samoregulace. Totiž eh, například existovaly externí hodnocení škol, určité eh, systémy testů nebo testování, eh, které probíhalo pravidelně po celou dobu školní docházky a to nutilo školy eh, k zlepšování své práce tak, aby dosahovali lepších výsledků. A tento eh, přístup vedl k tomu, že se organizačně i pedagogicky školy zlepšovaly. Pokud by výsledky eh, PISY znamenaly pouze to, že z toho vzejde zpráva pro ministra, eh, a výsledky jsou dobré, tak to zmizí eh, v zásuvkách psacích stolů a situace v Portugalsku by se určitě nezlepšila. Ale my jsme na to uměli reagovat. Děkuji. Já si dovolím, dámy a pánové, taky pár poznámek eh, k asi čtyřem tématům, které tady zazněly. Pokusím se být stručný. Eh, nejprve bych se rád vyjádřil ke zkušenosti České republiky s decentralizací ve vzdělávání. Eh, my jsme v roce 2000 prošli poměrně rozsáhlou reformou veřejné zprávy, kdy byly vytvořeny kraje jako autonomní samosprávné jednotky, které samozřejmě protože byly vytvořeny, tak začaly eh, legitimně a pochopitelně vyžadovat i kompetence v nejrůznějších oblastech. A současná situace v roce 2017 je taková, že Česká republika má 14 regionů, 14 krajských samospráv a z jistého úhlu pohledu se dá říct, že máme 14 autonomních vzdělávacích systémů. Protože k řadě otázek Eh, jednotlivé kraje přistupují různě a těch svorníků, které by měla Česká republika jako stát pro zachování celistvosti eh, minimálně v některých aspektech toho vzdělávání, eh, je dnes už minimum. Jedním z nich je Česká školní inspekce jako skutečně národní autorita a úřad, který zajišťuje hodnocení mimo jiné toho, zda ta kvalita vzdělávání je srovnatelná a to vzdělávání je poskytováno tak, jak má být je v zásadě nezbytné každou podstatnější otázku která se vzdělávání týká projednat a najít na ní konsenzus se 14 krajskými reprezentacemi, což není vždycky jednoduché. Ehm, princip financování, který nastavuje stát, byť teď dochází k jeho úpravě, tak zatím stále platí, že je financováno na žáka, to znamená, eh, na jednoho žáka jde ročně nějaký objem peněz, který je pevně stanovený, ovšem kraje mají samozřejmě možnost korigovat do jisté míry výši toho příspěvku a ovlivňovat definovat tak vlastně eh, eh, směřování vzdělávání v tom svém regionu. Eh, s tím souvisí i reforma kurikulární, je to decentralizační záležitost rovněž. Do roku 2005 v České republice existovaly tzv. školské osnovy. Ty osnovy říkaly, že první týden v listopadu ve všech šestých třídách základních škol se v přírodopise žáci učí o žížalách a bez ohledu na to, kde ta základní škola, na kterém místě České republiky byla, tak se žáci v prvním ročníku, v šestém ročníku v listopadu první týden učili o žíželách. Zatímco v roce 2005 byly ty osnovy zrušeny a byly vytvořeny pouze mnohem obecnější rámcové vzdělávací programy, které říkají, že ty žížaly v přírodopise je třeba probrat na druhém stupni základní školy, tedy někdy v rozmezí pátá až devátá třída základní školy. A je v zásadě na každé škole, kdy se k tomu či jinému tématu v tom svém vzdělávání dostane. Což je jednoznačně decentralizační prvek, který na jedné straně přináší školám výraznou autonomii v tom, že si opravdu vyprofilují vzdělávání tak, jak se ten pedagogický kolektiv dohodne, ale na druhou stranu to samozřejmě přináší řadu problémů při přechodu žáků mezi jednotlivými školami, když se děti stěhují eh, a podobně. Takže Tolik k té decentralizaci. Duální vzdělávání v České republice není zavedeno, byť podpora odborného vzdělávání je v posledních letech enormní. Tady bych chtěl dopozornit jenom na jednu věc, že v České republice se mnohdy rozchází pohled eh, škol, státu a pohled zaměstnavatelů. Eh, zaměstnavatelé v mnoha ohledech eh, by si představovali, že ta škola jim dodá Eh, absolventa, který bude teoreticky připravený, který bude mít dostatek praktické zkušenosti a oni ho dostanou v podstatě jako hotové, hotový produkt, který jim nastoupí do práce. Eh, setkáváme se také s poklesem zájmu eh, žáků o eh, obory odborného vzdělávání v tomto smyslu, mimo jiné proto, že ti žáci poté, co nastoupí do práce k těm zaměstnavatelům, tak dostanou od nich velmi nízký plat, takže jdou prostě dělat něco jiného. Takže vyladit tu, tu spolupráci mezi jednotlivými složkami v rámci toho odborného vzdělávání je u nás klíčové. Podstatným tématem České republiky do dalších eh, let, které samozřejmě reflektuje taky zjištění eh, PISy a jiných mezinárodních šetření, je segment eh, pregraduální přípravy učitelů, vzdělávání učitelů na pedagogických fakultách a na jiných fakultách připravujících učitele. Tyto fakulty v České republice zůstaly ehm, ehm, řadu let zpět Eh, absolvent učitelství v České republice v současné době v naprosté většině případů nedisponuje takovými znalostmi, aby mohl korektně a bez větších problémů nastoupit jako učitel do školy. Takže klíčovým tématem je reforma pedagogických fakult, reforma eh, pregraduální přípravy učitelů. My hodnotíme základní gramotnosti žáků, ale v mnoha ohledech Eh, některých eh, dovedností eh, v těch vybraných gramotnostech nedisponují ani učitelé, kteří odchází z pedagogické fakulty. Může jít o jazykovou gramotnost, může jít o informační gramotnost, práci s ICT technologiemi, ale může jít třeba taky o práci nebo o přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice donedávna ehm, se žilo v přesvědčení, že umět pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami je doménou speciálních pedagogů. To samozřejmě není pravda. V současné době s ohledem na, na podporu ehm, heterogenity tříd, na eh, podporu inkluzivního vzdělávání je naprosto nutné, aby každý učitel měl základní znalosti a dovednosti, jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen ezeket a nagyon érdekes és kimerítő. Děkuji mnohokrát za tato vystoupení, která byla velice zajímavá. Bohužel máme jen velice málo času. A ještě předtím, než eh, uzavřu toto zasedání, eh, zbývají nám poslední dvě minuty. Eh, chci jenom říci, že si myslím, že ta výměna názorů, kterou jsme dnes absolvovali, byla velice užitečná. Eh, můžeme se těšit na celou řadu dalších návrhů i eh, k návrhu zprávy, pokud jde o významu vzdělávání, které přispívá k celé řadě strategií EU, ať už je to strategie 2020, garance pro mladé a tak dále. Celá, eh, veškerá ta vystoupení byla velice užitečná. Ehm, samozřejmě vzdělávání se potýká s celou řadou problémů, ať již v Evropě, či ve světě. Ehm, musíme budovat eh, potřebné image, eh, musíme získávat informaci o výsledcích dosahovaných studenty a žáky ve školách a i z tohoto důvodu to šetření, tato studie byla velice užitečná. Můžeme z toho vyvodit eh, celou eh, řadu závěrů a i když samozřejmě tento lék nevyřeší všechny neduhy, eh, můžeme se z toho alespoň v té obecné rovině poučit a to by nám mělo být k užitku pro nás, pro všechny. Eh, mohlo by to vést k tomu, že například eh, budeme klást větší důraz na vzdělávání vyučujících, tak abychom eh, zohlednili i výzvy trhu práce, i globální výzvy. Členské státy musí vyvinout ještě obrovské úsilí a nedílnou úlohu v tom budou sehrávat i místní a regionální samozprávy. Rovněž eh, by bylo dobré, kdyby se podařilo navýšit eh, prestiž a uznání eh, profese vyučujícího. A mm, bylo by třeba učit naše děti tomu, aby respektovali vyučující. A mm, na tomto poli budeme muset opravdu spolupracovat. Ještě jednou vám mnohokrát děkuji za účast na této diskusi a tímto eh, ukončuji eh, dnešní dopolední zasedání a budeme pokračovat v 15 hodin. A ráda bych vás také informovala, že eh, vzhledem k tomu, že od 12.30 v tomto sále bude probíhat jiná akce, ráda bych vás vyzvala, abyste tady si nenechávali žádné věci, protože to odpolední zasedání proběhne jinde. Děkuji.